Okay, good morning. The um, first item on the agenda, uh, agenda is... Vážení kolegové, prvním bodem dnešního programu je bod ještě před hlasováním, ale um, vyrozuměla jsem, že tedy za, ta příprava hlasování učinila pokrok a prvním bodem je tedy uh, zpráva pana Češaka, nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce. Očekávám hodně řečníků, takže tady dám eh, měřič času a nyní dávám slovo zpravodaji. Szanowni Państwo. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji za slovo. A nejprve bych chtěl poděkovat eh, sekretariátu za podporu při práci na této velice náročné zprávě. Děkuji konkrétně osobám, které se eh, podílely na přípravě zprávy. Děkuji za jejich příspěvek, protože bez nich by ta naše práce byla mnohem složitější. Jak víte, eh, převzal jsem zprávu od pana Jackieviče, který je nyní ministrem financí v Polsku. A plně si uvědomuji eh, i význam jeho podílu a podílu jeho zaměstnanců, takže bych tímto chtěl poděkovat i panu ministru Jackievičovi a jeho kolegům. Zároveň bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci, za podporu a také děkuji paní McGuinness, která je zpravodajkou za výbor pro zemědělství. A také její příspěvek měl velký vliv na zprávu. Je nám jasné, že toto téma je mimořádně důležité pro eh, dodavatele a výrobce a to konečné vyznění ovlivní budoucí vztahy mezi eh, jednotlivými skupinami v dodavatelském řetězci. Když jsme tedy připravovali zprávu, diskutovali jsme s dodavateli i s distributory a museli jsme si eh, přitom uvědomit, že nekalé obchodní praktiky jsou skutečně problémem. Všichni účastníci dodavatelského řetězce i úřady pro hospodářskou soutěž potvrdili existenci těchto praktik. Bohužel z nedávné doby máme další eh, příklady, například Tesco ve Spojeném království nebo některé eh, obchodní řetězce v Polsku. Ukázalo se, že se dopouští těchto praktik. Chtěl bych také poukázat na to, že eh, tato oblast má strategický význam pro EU, pro evropské občany a pro spotřebitele, protože se jedná o 47 milionů zaměstnanců a celková hodnota tohoto trhu se odhaduje na 1 bilion eur. A s organizacemi mezinárodními i krajovými. Takže jsme diskutovali i v Bruselu s zúčastněnými stranami proběhlo jednání, které uspořádali paní Megenes a paní Sehnalová a pak jsme měli uh, slyšení, které jsem uh, pořádal já sám. A na všech těchto jednáních zaznělo mnoho námětů z, eh, od účastníků dodavatelského řetězce a hovořilo se o různých povinných i dobrovolných režimech. A z toho všeho vyplynulo, že skutečně ta zpráva má velký význam. Komise a parlament poukazovali už mnohokrát na nekalé obchodní praktiky. Je to i ve zprávě komise z 29. ledna tohoto roku. A museli jsme tedy dopodrobna eh, analyzovat i všechny pozměňovací návrhy, kterých bylo hodně, abychom zajistili, že text bude plně transparentní a že budou zajištěna eh, stejná pravidla pro všechny. Čekali jsme na zprávu komise o nekalých obchodních praktikách v dodavatelském řetězci potravinářského zboží. Eh, předpokládali jsme, že budeme moci i z toho textu vyvodit určité závěry a vlastně ten text potvrdil, že se na to opravdu musíme hodně soustředit. Já podporuji postoj paní Sehnalové, pana Šeltese, pana Zoli, eh, tak jak vyjádřili, jej vyjádřili na setkání ve Štrasburku ohledně obsahu eh, textu komise. Tam mám mnoho poznámek, eh, zejména pokud jde o závěry. A chtěl bych podpořit iniciativu dodavatelského řetězce jedním z cílů je vytvořit soubor osvědčených postupů v dodavatelském řetězci potravinářského zboží a také dobrovolný rámec pro uplatňování těchto pravidel. To jsou určitě velice hodnotné nápady. Musíme podporovat takovéto osvědčené postupy v dodavatelském řetězci potravinářského zboží. Nicméně pokud jde o řešení, která uplatňují členské státy v boji proti nekalým obchodním praktikám, se ukazuje, že ty dobrovolné režimy typu osvědčené postupy jsou nedostačující. Téměř všechny členské státy zavedly i regulační režimy, které vlastně doplňují ty dobrovolné režimy. A E, v kontextu zprávy komise můžeme říci, že zkušenosti z jiných států, tak jak byly popsány, ukazují, že ty dobrovolné režimy e, mohou e, fungovat pouze jako doplňkové. Možnost dále rozvíjet dobrovolný přístup existuje a to formou fóra na vysoké úrovni toho dodavatelského řetězce. Dále eh, bych řekl, že eh, většina členských států tedy zavedla regulační řešení, která se ovšem velice navzájem liší. A je třeba monitorovat a vyhodnotit tyto jednotlivé režimy. Musíme podněcovat členské státy k tomu, aby si vyměňovali zkušenosti o eh, regulačních režimech. Nyní tedy dovolte, abych přešel ke zprávě samotné. Jak už jsem říkal, práce na zprávě byla pozastavena do prezentace textu komise a poté jsme tedy hodnotili nebo posuzovali eh, text eh, komise. A teď vidíme, že je velký počet pozměňovacích návrhů, což, který je vlastně vyšší, než kolik bylo pozměňovacích návrhů eh, původně. Máme jich dohromady zhruba čtyřistovky. stovky. A to ukazuje, že ta zpráva je skutečně důležitá pro eh, zúčastněné strany, ale také pro mnoho europoslanců. Ukazuje to také na nedokonalosti dodavatelských řetězců. Paní předsedkyně, tak ještě pan Češák. Tak promiňte, eh, bohužel ty pozměňovací návrhy jsou velice polarizované týkají se, eh, pokud to jde o možnost evropské regulace nekalých obchodních praktik. To je asi taková hlavní kontroverze v této zprávě a myslím, že eh, konečná podoba zprávy bude vlastně záviset na hlasování na plenárce. Chtěl bych eh, apelovat na všechny europoslance, aby se skutečně snažili najít řešení této otázky. Na posledním jednání stínových zpravodajů ve Štrasburku proběhla výměna názorů a dohodli jsme se, že nejen, že potřebujeme eh, ještě dále analyzovat kompromisy, ale že musíme také posoudit nové pozměňovací návrhy, které byly předloženy. A chtěl bych poděkovat všem kolegům poslancům, kteří se velice jasně už vyjádřili ke kompromisům, protože to je pro mě možnost eh, efektivně eh, pracovat na dokončení této zprávy. Ty polarizovaná eh, stanoviska by nám neumožnila vytvořit společný postoj. Ty kompromisy budou spíše formální než obsahové a pravděpodobně budeme muset asi hlasovat o většině pozměňovacích návrhů. Já doufám, že to datum stanovené pro hlasování na IMKU konec dubna budeme moci dodržet. Nicméně budu muset se spoléhat na další zapojení stínových zpravodajů. Podle mého názoru ta součas, ty současné dobrovolné režimy nedostatečně chrání účastníky dodavatelského řetězce a nezajišťují vyvážený vztah mezi jednotlivými účastníky dodavatelského řetězce. Myslím, že by to měl být takový dvoupilířový systém. Jednak ten dobrovolný režim plus věci zmíněné ve zprávě komise a jednak na evropské úrovni vytvořit nějaký eh, povinný režim vycházející ze zkušeností členských států. Takže já podpořím pozměňovací návrhy, které zvýší eh, aktivitu komise na tomto poli. Děkuji, paní předsedkyně, a omlouvám se, že jsem hovořila dlouho, chtěla jsem to podrobně představit. Děkuji, já vím, že hodně lidí chce vystoupit. Ana Maria. Děkuji, paní předsedající, děkuji zpravodaji. Já souhlasím s analýzou i strana EPP a zabýváme se tím celá léta. Od mé zprávy v roce 2011 jsme žádali komisi, aby se tím zabývala, aby definovala tedy jak principy, tak prováděcí opatření eh, ve spolupráci s dodavatelským řetězcem a tato zpráva nás ale vrací do oblasti polarizace a konfrontace, protože za ta léta jsme přešli od konfrontace ke konstruktivnímu dialogu se všemi zúčastněnými aktéry. Já vítám zprávu komise i studie, které mapují a analyzují národní režimy v řešení těch nekalých obchodních eh, praktik i ten pokrok eh, v podobě toho Eh, dodavatelského řetězce. Viděli jsme to z té výroční zprávy. Nejedná se pouze o samoregulaci, ale o strukturovanou samoregulaci, tedy se systémem zpráv, lhůt a různých eh, vach a vyrovnání eh, řídí se tím mnoho eh, společností, většina malých a středních podniků. Existují i vnitrostátní platformy, které eh, spolupracují se zúčastněnými subjekty, včetně zemědělců. A souhlasím také s komisí, že musíme samozřejmě posílit iniciativu dodavatelského řetězce a také vítám to, co zpravodaj teď řekl, že je pro tedy tu iniciativu dodavatelského řetězce. My musíme posílit eh, vlády, aby eh, jednali nestraně a nezávisle. Je nutné mít možnost si eh, v důvěrném režimu stěžovat, tak abychom mohli mít důvěru v ten systém a musíme mít zavedené sankce. Souhlasím s vámi také to, že potřebujeme systém dvouúrovní nový a ten máme. Máme tu iniciativu dodavatelského řetězce a na té e, jaksi jedné úrovni a na druhé e, úrovni ty vnitrostátní systémy, protože každý stát se liší, každý má jinou e, iniciativu, někde se to řeší na správně právní úrovni, někde na jiné úrovni. To je ten dvouúrovňový systém. To, o čem my hovoříme, paní předsedající, je, jestli potřebujeme právní úpravu na evropské úrovni. My netvrdíme, že není potřeba legislativa. Ptáme se, jaká bude přidaná hodnota, protože tak ta otázka stojí ta otázka nestojí, jestli jste pro dodavatelský řetězec, velké řetězce nebo pro zemědělce. Musíme jednat pragmaticky a ne ideologicky jednou po letech. Musíme přijít s výsledky. Transparentnost, kupní síla pro spotřebitele a hm, hospodářská soutěž a e, spravedlivé vztahy e, v dodavatelském řetězci e, potravin. Paní předsedající, zpravodaj zpravodaj hovořil 10 minut, já jenom dvě minuty, já se tím zabývám celá léta, dejte mi ještě minuty. On e, se zabývá tím problémem pouze za plynulé období pěti let, tak o co tedy jde? My vycházíme z práce komise. Komise zadala studie nezávislým expertům a jejich závěr je, že vzhledem k pozitivnímu vývoju, vývoji, co se týče dodavatelského řetězce, je možné účinně řešit nekalé e, obchodní e, Eh, praktiky. Komise nevidí přidanou hodnotu eh, legisla, eh, tedy legislativní činnosti na evropské úrovni. Ptám se tedy zpravodaje, kde máte studii, kde máte dokumenty, kde máte důkazy, že to, co komise říká, není pravda, protože jinak jak tedy položit základy naší práce vědecké. vycházíme z ideologie nebo z nějakých spolehlivých studií my na základě, my na základě eh, této nové komise vycházíme z vědeckých základů, eh, díky bohu. My se snažíme o lepší legislativu. My musíme prokázat, že to, co děláme na evropské úrovni, má pro občana přidanou hodnotu. Takže to prosím dokažte. Jinak se těším na spolupráci s vámi a eh, se stínovými zpravodaji na dalších kompromisních návrzích, protože to, co mnozí říkáme v různých frakcích, Eh, to, co jsme měli doposud, nebylo eh, v pořádku. Takže prosím, přijďte s novým kompromisním návrhem. Já se na něj těším. Musíme přejít od polarizace ke koncenzu v tomto výboru. Děkuji, paní předsedající. Já už jsem předtím řekla, že o slovo se eh, hlásí mnoho lidí, proto musíme tedy na každého řečníka omezit řečnickou dobu na 1,5 minuty. Já to nebudu mít jednoduché, prosím přihlašte se, jestli se budete chtít účastnit této debaty. Nikola, Andreas, Julie, Olka Sehnalová, Marko Zulo, Katrin už je na seznamu. Ještě někdo další? Kaja Kalsi za uh, Alde. Já zajistím, aby každý stínový zpravodaj také dostal stejnou řečnickou dobu. A vy budete hovořit za zelené a potom uvidíme, kolik času nám zbyde. Já nechci omezovat debatu, prosím, ale máme, eh, máme hlasování. Olga Sehna. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, možná budu také mluvit malinko, malinko eh, déle, ale snad ne příliš mnoho. Chtěla bych poděkovat panu Česákovi za to, že se velmi aktivně ujal téhle opravdu nelehké, nelehké práce. Eh, a eh, vlastně na ní eh, začal pracovat už v průběhu toho, toho projednávání, takže to určitě není jednoduchá, jednoduchá role. A já souhlasím s tím, že bychom naši práci měli mít založenou na, na důkazech a podloženou, podloženou fakty. Tedy po dlouhém a chvílemi trošku nejasném čekání na novou zprávu komise a studii která vyhodnocuje seberegulaci v odvětví nekalých obchodních praktik. V potravinářském řetězci máme na stole eh, tyto další podklady pro naší práci. Začnu tedy studií, která jednoznačně konstatuje, že nekalé obchodní praktiky se vyskytují ve všech členských státech, ve všech článcích potravinářského řetězce a stále jsou obklopeny jakousi nejistotou že drtivá většina členských států již na národní úrovni přijala nebo tak hodlá učinit jistou formu regulace eh, a nutno dodat, jak už řekl pan eh, zpravodaj, že se značně liší. Proto ve mně vyvolává pochybnosti vágní tvrzení komise, že se nezdá, že by různé přístupy v členských státech měly negativní důsledky pro jednotný trh. Obzvláště, když předchozí studie, která doprovázela sdělení komise z roku 2014, doporučila zabývat se roztříštěností právních předpisů a přístupů v rámci Evropské unie, aby se zabránilo negativnímu vlivu fragmentace na jednotný trh Evropské unie. Já si ráda od komise poslechnu konkrétní důkazy toho, že fragmentace a různé legislativní přístupy v členských státech nepřispívají k právní nejistotě, nepřinášejí zejména malým a středním podnikům dodatečné náklady a nespůsobují obtíže při přístupu na přeshraniční trh a při spolupráci. Nyní tedy pár slov, jak si vede seberegulace, konkrétně tedy Supply Chain Initiative. Vzhledem k tomu, že nebyl přeskoumán žádný konkrétní případ za účelem posouzení úlohy iniciativy SCI v boji proti nekalým obchodním praktikám a jak konstatuje sama studie, některé z možností řešení sporů, které podporuje iniciativa SCI, nebyly dosud použity v praxi, jedná se o hodnocení z mého pohledu spíše teoretické úvahu je nutno brát i škálu slabin SCI, které studie identifikuje, nedostatek důvěry ze strany externích odborníků a organizací, chyby v oblasti řízení, nedostatečné zastoupení malých a středních podniků, malá transparentnost a absence donucovacích opatření a sankcí. Nespochybňuji, že příspěvek ke kulturní změně v sektoru, za který je SCI považována, má svoje pozitivní stránky. Pokud ale vezmeme v potaz hodnocení studie, podle něhož má iniciativa SEI velmi omezené pravomoci přímo prosazovat opatření k řešení nekalých obchodních praktik, domnívám, domnívám se, že role současného dobrovolného rámce řešení sporů spočívá v užitečné platformě pro vzdělávání a sdílení osvědčených postupů, nikoli jako efektivní nástroj pro boji s UTPs. Dále tu máme hodnocení dobrovolných národních iniciativ a dovolte mi poslední minutu. Studie bohužel hodnotila pouze čtyři z nich toho času pouze jedna z nich je obecně považována za účinnou a přiměřenou, u jiné se naopak objevily závažné nedostatky a doposud nebyly předloženy k řešení žádné spory. Nepovažuji takové výsledky za dostatečný důkaz pro tvrzení obsažené v hodnocení komise, podle něhož se zdá, že v některých zemích fungují dobrovolné iniciativy lépe než v jiných, Eh, připomeňme si rovněž studii komise z roku 2014, ve které je uvedeno hned několik zemí, kde národní dobrovolné platformy nahradila kvůli jejich nefunkčnosti legislativa. A co jsem se bohužel ve zprávě komise nedočetla. Například to, že před několika týdny jeden z prvních signatářů iniciativy SCI působící na evropském trhu byl zhledán vinným z bezdůvodného zdržování plade svým dodavatelům. Například to, že podle průzkumu, na které odkazuje studie, že třetina respondentů v boji proti nekalým obchodním praktikám upřednostňuje kombinaci dobrovolných iniciativ a veřejného vymáhání, druhá třetina právní předpisy na úrovni EU spolehat se na dobrovolné iniciativy preferují pouze jednotky procent dotazovaných. A nedozvěděla, nedozvěděla jsem se bohužel nic ani o přeshraniční dimenzi nekalých obchodních praktik nebo to, jak se projevuje fenomén forum shopping. Zpráva bohužel nepřináší ani rámcové počty sporů řešených v rámci podporovaných dobrovolných iniciativách v uplynulých letech. Takže se ze závěry komise bohužel nezhoduji. Eh, ten závěr tedy zní, <laughs> že v současné době by, neměl, eh, by neměla eh, být přijímána žádná harmonizovaná regulační úprava na, na úrovni EU k řešení nekalých obchodních praktik. A já jsem, náš, já jsem náš tento postoj promítla také při vyjednávání o pozměňovacích návrzích ze strany SAD. Děkuji.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 v dodavatelských řetězcích, potravinářských i e, dlouho očekávané studie o monitorování principů dobrých postupů ve vertikálních vztazích potravinářských dodavatelských řetězcích. Jak už bylo řečeno, ten původní sada kompromisních návrhů od e, e, zpravodaje neodráží novou situaci, situaci vydání sdělení komunikace ani nová nové návrhy toto neodráž, neodráží. Přejeme si nové přepsané kompromisní návrhy. Je zcela zřejmé, že se nám nepodaří dosáhnout koncenzu ohledně všeho, ale alespoň co se týče částí textu s výjimkou neschody, co se týče konkrétních nástrojů eh, na, v boji proti eh, nekalým obchodním praktika, praktikám, jsme ochotni debatovat, co se týče škod Eh, způsobovaných eh, nekalými obchodními postupy v potravinářských dodavatelských řetězcích, eh, také co se týče účinnosti, účinnosti tedy iniciativy dodavatelského řetězce a tak dále. To vše lze zjistit. Doufáme, že se nám podaří během další práce nalézt schodu na některými alespoň kompromisními návrhy. Děkuji. Thank you. Děkuji, Julia Reda. Děkuji, paní předsedající. Já si beru slovo za eh, stínového zpravodaje za zelené pana Šolteze. Toto není nový problém. Nekal obchodní postupy v potravinářském obchodním eh, řetězci fragmentují eh, trh, škodí malým a středním podnikům a vedou k plítvání potravin a snižují výběr spotřebitelů. My jsme o tomto tématu již hovořili v pěti eh, usneseních eh, parlamentu. Eh, komise má za sebou tři sdělení, zelenou knihu a nyní další sdělení. V tomto výboru jsme odložili naše zvažování, čekali jsme na další zprávu komise na základě studie fungování iniciativy dodavatelského řetězce, ale třeba říci, že jsme zklamáni jak studií, tak zprávou komise, zvláště vzhledem ke skutečnosti, že komise se znovu rozhodla nepřijít s návrhem evropské právní úpravy, i když se o tomto problému v minulosti mnoho debatovalo a další odklady jsou nepřijatelné vzhledem k tomu, že jde o problém dobře zdokumentovaný a vzhledem také k současné krizi v zemědělství. Kdyby eh, studie eh, vlastně eh, zadala studii, která by se týkala nejednání, tak by změnila názor. My jsme přesvědčeni, že existuje evropská přidaná hodnota celoevropské právní úpravy, protože bohužel toto je jeden aspekt, kterému se studie komise nebo zpráva komise nevěnovala, protože ty nekalé obchodní praktiky mají také velký přeshraniční dopad Existuje mnoho velkých malopodních řetězců, které centralizují své zdroje, mají koncentrovanou vyjednávací sílu a jednotliví eh, dodava- dodavatelé a malí producenti jsou ve slabší pozici. Proto by se komise měla věnovat i tomu aspektu přeshraničních nekalých obchodních praktik a proto také potřebujeme evropskou právní úpravu. Eh, blahopřejeme paní McGuinness, pravodajce za zemědělský výbor, eh, která získala velkou většinu pro své stanovisko stanovisko. Eh, jsme také pro stanovisko výboru Agri a také jejich názor, že potřebujeme celoevropskou právní úpravu v boji proti nekalým obchodním eh, praktikám. Jako zelení chceme celoevropskou eh, právní úpravu proti nekalým obchodním praktikám v potravinářském malobchodním řetězci. Komise uvažuje o některých eh, krocích, ale tento fragmentární přístup nepovede ke sjednocování vnitřního trhu vzhledem k nedostatku koordinace, zvláště eh, tedy k tomu problému přeshraniční situace. Eh, iniciativa dodavatelských řetězců je dobrý začátek, ale rozhodně nezabrání nekalým obchodním praktikám. Nemáme tam dostatečné zapojení zamědělců, nemáme dostatečně silné sankce, které by měly Eh, odrazující eh, efekt. Potřebujeme nezávislé a trvalé sledování dodržování eh, etického kodexu. Proto tedy přišla doba konečně jednat a přijít s evropskou legislativou <clears throat> potřebujeme koordinaci na evropské úrovni, sdílené optimální postupy a také sledování provádění. Také trváme na aplikabilitě, tedy ustanovení boje proti nekalým obchodním partner, eh, praktikám i vůči partnerům třetích zemí. Doufám, že se nám podaří se přiblížit koncenzu a, eh, děk, a děkujeme všem kolegům, kteří se zapojili do této práce. Děkuji. Teď tady nemáme nikoho za GUE. Měl to být uh, Denis de Jong, ale není zde nikdo jiný za GUE. Dobře, v tomto případě Marko Zulo. Grazie, prezidente. Vážená paní předsedkyně, komise nám předložila tuto zprávu o účinnosti eh, této iniciativy SCI. Eh, zpráva je samozřejmě zajímavá, ale není postačující a existují pochybnosti. Není to skutečná analýza z hlediska eh, kvantity a kvality zároveň. A co se týče mm, počtu stížností, my nevíme, jestli je opravdu relevantní v porovnání s počtem zneužití, případu zneužití. Je toto procento skutečně relevantní či nikoliv? A pak je tady otázka kvality. Je nutné si položit otázku, koho se to týká. Často jsou to ty nejslabší články, kterých se dotýkají tyto postupy. Jsou to subjekty, které žijí ve strachu v každém případě mají pocit, že jsou nedostatečně chráněny. A to jsou důležité e, faktory, pokud chceme se postavit čelem k této iniciativě. Co se nás týče, my se domníváme, že dobrá vůle nestačí, zvláště ve světle této analýzy. Spotřebitelé a malí producenti by měli požívat dobré ochrany my jsme si vědomi skutečnosti, že existují různé postupy v různých členských státech. A neměli bychom eh, být příliš invazivní z hlediska evropské legislativy. Ale je nutné mít eh, legislativní rámec, který by stanovil základní pravidla, která by umožnila zajistit zaručenou minimální ochranu a která by poskytla určitou jistotu. Andreas Schwab. Já Schwab, děkuji paní předsedkyně. Já bych nejdříve chtěl samozřejmě tady také přivítat pana Česáka, i když on sám tedy tady nemohl být, ale v každém případě je dobré, pokud tuto diskusi, kterou vedeme již dlouho, jsme opět prohloubili. A děkuji všem těm kolegům a kolegyním, které se vyjádřili a není to poprvé, kdy mluvíme o této záležitosti na takovémto zasedání. Tady bylo řečeno, že jádrem problému je, že v jednotlivých členských státech sice částečně máme legislativy, ale máme jiné definice trhu, vycházíme z jiných předpokladů. A e, samozřejmě, že e, tato e, pravidla jsou různorodá z hlediska tohoto trhu. Takže eh, de facto se musíme nyní zabývat tím, zda bychom tady měli mít eh, základní společnou legislativu. Eh, paní Belt vyjádřila pochybnosti na to téma. Ale kolegové, když se zabýváme obchodováním, a teď se právě obracím vlastně na pana Česaka, který pochází z Polska, je váženým kolegou, musíme dávat pozor na to, aby členské státy se Eh, nesnažili nějakým způsobem udusit to ekonomicky příznivé klima v podobě určité daňové zátěže. To znamená, eh, Neznamená to, že bychom měli některé členské státy penalizovat v rámci třeba fiskality a jiné, jiným státům pomáhat. Já si vysloveně přeji, aby kolega Česák se podíval na celkový pohled na tento potravinový řetězec. Nebylo by dobrý, abychom postupovali jednoznač, jednostranně, abychom podporovali v některých případech obchodování a v jiných případech penalizovali. Takže bylo by dobré, kdybychom se na tuto otázku ještě podrobněji podívali. Děkuji. Catherine Steiler. Catherine Steiler. Děkuji paní eh, předsedající a děkuji také zpravodaji a kolegům za dosavadní diskusi. Eh, nedostatek eh, kroků v této oblasti podrývá růst a tvorbu pracovních míst. Je tam také jasná přeshraniční dimenze. Zpravodaj hovoří o přidané celoevropské hodnotě i otázka prosazování je důležité. Musíme také zjistit, jak eh, vypadá postup praktický eh, ve Spojeném království, protože musíme eh, vlastně dát do rovnováhy přísné tresty a stížnosti, které jsou podané v důvěrném režimu, což by mohlo vést ke zlepšení. My v té dnešní debatě hovoříme o tom, jak ta iniciativa dodatelského řetězce, někteří je považují Eh, za nedostatečné v boji proti nekalým obchodním eh, praktikám, že vlastně nepomáhají eh, dostatečně malým a středním podnikům. Z nedávného průzkumu jsme zjistili, že potřebujeme reagovat na evropské úrovni. Já si myslím, že celoevropská právní úprava není v rozporu s lepší legislativou ta se týká především účinnější legislativy na evropské úrovni, ne méně legislativy. Takže když eh, vlastně jsme o tom hovořili již před pěti lety a po této době vidíme, že se neučinilo dostatečně kroků, myslím, že musíme učinit eh, přesnější rozhodnutí, jak postupovat dál, abychom pomohli všem těm, kteří v tomto odvětví pracují i zemědělcům. Eh, jedna zemědělská organizace opustila ten dodavatelský řetězec, tu iniciativu, protože tam nebyla zajištěna dostatečná důvěrnost podávání stížností. Myslím, že nám všem jde o dosažení stejného cíle, jde jen o to, jak ho dosáhnout. Těším se na debatu a doufám, že kompromisní eh, pozměňovací návrhy budou eh, schopny na pomoci dosáhnout harmonie a schody. A hlásí se ještě někdo další do debaty? Pouze komise. Já bych ráda řekla, že z mého osobního hlediska, z mé vlastní zkušenosti ve Spojeném království eh, vím, že eh, máme eh, vlastně nějaký orgán, který řeší problémy, problémy dodavatelů a řetězců a že to funguje dobře. A, a i v době, kdy vlastně se musíme zabývat přeshraniční spoluprací a, a myslím, že je dobré sdílet optimální postupy tam, kde existují. Eh, musíme eh, zajistit jejich vzájemnou harmonizaci, jako je to třeba v oblasti telekomunikací. Eh, mnoho těch trhů je stále řeší ty problémy pomocí vnitrostátních stížností a ne eh, my stížnosti, ale také souhlasím s Anou Marí, že je potřeba se zabývat eh, tím postupem lepší legislativy a pokud neexistuje skutečně naprosto nezbytná potřeba mezinárodního eh, mechanismu evropského práva, ne, práva neměli bychom tvrdit, že evropské právo je jediným řešením, protože v Portugalsku, Španělsku, Francii, a i ve Spojeném království tam máme zcela jasné příklady eh, osvědčených postupů na vnitrostátní úrovni. Funguje to i já ze své vlastní zkušenosti. Vím, že se proti řetězcům úspěšně eh, dodavatelé brání na vnitrostátní úrovni. Myslím, že je to rozumný postup a není potřeba se uchylovat k evropské úpravě. Ale dám slovo komisi, abychom také vyslechli, proč komise přišla s tím návrhem Eh, který, eh, se kterým přišla, proč vlastně nepotřebujeme celoevropskou legislativu, jak to v tom návrhu bylo uvedeno. Maria Regbanda. Thank you eh, and good morning. Uh... Děkuji, dobré ráno. Jsem ráda, že mám příležitost říci pár slov k tomu, proč jsme dospěli k tomu našemu závěru ve zprávě z 29. ledna když eh, většina z vás asi už tu zprávu četla. My jsme v návaznosti na sdělení z roku 2014 se zabývali efektivitou ochranných systémů ve členských států a také jsme zkoumali ty eh, dobrovolné režimy, zvláště eh, iniciativu dodatelského řetězce. A v členských státech jsme zaznamenali, že už v této fázi 20 členských států zavedlo nějaké právní předpisy a možná Ehm, tady panuje dojem, že eh, v těch posledních letech se nic moc nestalo, ale to není úplně pravda, když se podíváte na to, co se děje na úrovni členských států. A v posledních letech skutečně došlo k velkému vývoji v členských státech a stále více se objevují regulační rámce v členských státech. A také jsme zkoumali eh, vlastnosti těchto regulačních rámců a dospěli jsme k závěru, že tam jsou určité klíčové znaky ohledně rozsahu právních předpisů, eh, ohledně toho, jaké nekalé praktiky jsou pokryty, ohledně důvěrného charakteru stížností a také ohledně vymáhání práva. Takže tam byly určité klíčové aspekty, které bychom byli chtěli, kdybychom zvažovali nějakou harmonizovanou legislativu, ale ty tam vlastně už jsou obsaženy ve 20 členských státech. Možná ten postup vymáhání práva se trochu obtížně posuzuje v této fázi, protože některé ty právní předpisy jsou skutečně velice nové a ještě s nimi není dostatek zkušeností. A proto jsme také dospěli k závěru, že tady je hodně právních předpisů a nevidíme tedy eh, problém plynoucí přímo z toho, že ta legislativa je různorodá. Chtěla bych se zmínit o tom přeshraničním aspektu, protože samozřejmě jsme se skutečně na to hodně zaměřovali. Snažili jsme se analyzovat, jaké situace mohou vzniknout v těch přeshraničních stazích. Hledali jsme nějaké důkazy, ptali jsme se všech zúčastněných stran, snažili jsme se najít doklady toho, že tady dochází k takovýmto přeshraničním situacím, které nelze řešit pomocí těch uh, rámců členských států, ale na nic takového jsme nenarazili. Ano, je samozřejmě pravda, že je stále více třeba nějakých změn v eh, šablon těch řetězcí, dochází k větší koncentraci, ale skutečně jsme se snažili nalézt příklady takových problémů a alespoň zatím eh, jsme žádné takové příklady od někoho neslyšeli. Ta fragmentace jako taková podle našeho názoru eh, vlastně není, nebudeme navrhovat harmonizaci. Myslíme si, že tím hlavním problémem by mohly být ty přeshraniční situace, ale na ty jsme zatím nenarazili. Takže e, proto jsme dospěli k závěru, že v této fázi by e, evropská úprava nebyla, neměla přidanou hodnotu. Členské státy mají v této oblasti nové právní předpisy, takže ještě nemůžeme v této fázi posoudit, jak účinné jsou při vymáhání práva. Co jsme jasně zaznamenali, to jsou určité slabé stránky iniciativy dodavatelského řetězce, na ty jsme poukázali. A tak, jak je uvedeno ve zprávě, eh, fórum na vysoké úrovni by eh, se také mělo tím zabývat, protože oni vlastně stáli u zrodu té iniciativy dodavatelského řetězce a měli by se tedy zamyslet nad tím, jak tuto iniciativu vylepšit. Tato skupina na vysoké úrovni eh, se ještě nesešla jakožto skupina, ale bylo takzvané šerpa jednání, které vlastně připravovalo práci skupiny, to proběhlo minulý měsíc a je jasné, že to bude jedno eh, z témat, kterým se tato skupina bude zabývat. A doufáme, že eh, spolu s tou skupinou, která řídí iniciativu, se podaří řešit eh, některé nedostatky iniciativy dodavatelského řetězce. Konečně bych ještě chtěla říci, že budeme i nadále sledovat situaci, Budeme se snažit vlastně o to ze dvou důvodů. Chceme zjistit, jaký pokrok zaznamenává iniciativa dodavatelského řetězce a ty národní dobrovolné iniciativy a budeme také schromažďovat zkušenosti z členských států, eh, až budeme schopni lépe posoudit ty nové právní předpisy, které byly zavedeny v posledních dvou letech. Takže děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se, že jsem hovořila déle. Předsedkyně, děkuji. Já bych normálně ještě dala slovo zpravodaji, ale pokud byste souhlasil, mohli bychom přejít k hlasování a potom bych vám dala slovo, protože nechci, aby tolik kolegů tady muselo čekat. Souhlasíte? Dobrá. Takže první bod na seznamu hlasování je realizace nové politiky pro spotřebitele energie. Já předpokládám, že to hlasování bude trvat zhruba pět, maximálně deset minut, nemáme toho tolik, příští měsíc to bude mnohem náročnější. Takže to je zpráva Kaj Kalas. Návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Tři pro? Proti? Ověříme. Dává někdo signál za socialisty? Kresl, možná byste si mohla sednout dopředu. Takže eh, zamítnuto. Kompromis jedna pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Čtyři staženo. Šest pro. tak kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit. Okay. Okay. Sorry. Thank you. That's passed. Compromise. Kompromis 2 pro, proti, ověříme. schváleno 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, pardon, 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 57 plus ústní pozměňovací návrh. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém stanovisku v pozměněném znění. Kdo je pro? Tak promiňte elektronicky. Ještě jeden musí odhlasovat. Takže schváleno 32 ku 2. Blahopřejeme. A teď eh, máme hlasování o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními zprávami ohledně přistoupení Chorvátské republiky k úmluvě. Kdo je? Hlasujeme elektronicky. Jeden socialista je navíc. Jeden socialista navíc. Výborně, takže 31 pro, 2 proti a tím končíme hlasování. A hlasovací seznam příští měsíc bude podstatně delší, jak jsem vyrozuměla. A teď tedy se vrátíme k diskusi ohledně zprávy o neskalých obchodních praktikách. A požádám pana Česaka, zpravodaje, aby ještě uzavřel diskusi. Szanowni Děkuji, paní předsedající. Problém jednak je. Děkuji, paní předsedající. Vše, co jsem doposud vyslechl, jasně propaguje, že eh, jasně pros... dokazuje, že je potřeba se k tématu eh, postavit komplexně, tak abychom alespoň eh, omezili nebo umenšili ten problém, který má dodavatelský řetězec. Chci vás ujistit, že veškeré pozměňovací návrhy a vím, že v ně kladete velké naděje, Eh, budou eh, tedy zapracovány do kompromisních návrhů. Budu se maximálně snažit. A ve čtvrtek se pokusím vám zaslat tyto kompromisní návrhy stínovým zpravodajům, tak abychom práci před eh, závěrečným hlasováním neodkládali. To závěrečné hlasování se bude konat 21. nebo 22. dubna. Těším se na naší spolupráci s paní Koraca Bild. A děkuji vám také za to, že jste tak jasně se vyslovili co do svých názorů a stanovisek hned e, v úvodu debaty a já se těším, že se nám podaří vyjasnit všechny problémy. Děkuji vám. Děkuji a další bod na našem pořadu jednání je návrh stanoviska o virtuálních měnách, ale nevidím zpravodajku. Is somebody contacting the rapporteur? Spojil se někdo se zpravodajkou? So there's a suggestion that we could take the discussion on the Comey report. Máme návrh, abychom tady vzali nejprve debatu, co se týče zprávy Komy, i když já jsem nedostala kopii kompromisních návrhů, takže tu bych potřebovala. možno v angličtině. Souhlasí poslanci s tím, abychom eh, přehodili tady pořad jednání a začali hovořit nejprve o zprávě eh, paní Lary Komy. I've just been told by the commission though that Lara Právě mi bylo řečeno, Láro, že zástupce Komise pro strategii jednotného trhu není ještě v sále, takže vám nemohu uh, dát slovo. A uh, druhá komise, jste si jisti, že vaši zástupci pro Eh, strategie pro jednotný trh tady budou do nějakých 20 minut? Ano, budou. Eh, myslím, že asi se budou chtít podílet na debatě a vyjádřit se. Ulrika. Ulriko. Není není přijatelné, aby jako zpravodajka jste nepřišla před dobou, kdy eh, váš bod eh, bude projednáván. Já jsem to už eh, říkala včera a musíte si všichni uvědomit, že schůze se někdy spozdí, ale někdy se někdy urychlí. Neboli vždy tedy vysvětlujeme zpravodajům, aby byli tak laskavi a byli tedy připraveni již před tedy eh, oznámenou dobou jejich vystoupení eh, v místnosti. Eh, je mi líto, že vy jste tuto zprávu nedostala, ale prosím všichni informujte ve svých frakcích zpravodaje a stínové zpravodaje, aby zde vždy byli včas ještě před orientační dobou svého vystoupení a žádám také sekretariát, aby zaslali e-mail všem zpravodajům a všem jejich pracovníkům, aby zde byli o něco dříve, aby když třeba skončíme s předchozím bodem o 20 minut eh, předem, aby zde byli, protože někdy to trvá déle, někdy to trvá eh, kratší dobu. Takže teď dávám slovo zpravodajce eh, ke stanovisku o virtuálních změnách. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já eh, bych ráda řekla několik eh, slov. Já jsem se spozdila, já jsem eh, tady měla být v 10.15 a už se to nestane. Já se omlouvám, ale každý zpravodaj ví, že Eh, doby vystoupení zpravodajů jsou orientační a někdy eh, jednání výboru eh, se urychlí, takže možná bychom to měli říci jasně ještě jednou. Já nechci, aby poslanci museli čekat, stalo se to včera a znovu dneska. Prosím, máte slovo. Vážená předsedající, nyní bych se ráda věnovala zprávě k virtuálním měnám to je nová technologie a ještě není možné dohlédnout, jakou hospodářskou úlohu budou hrát v budoucnu a e, jaké technologické přístupy se prosadí. E, potřeba nových platebních e, systémů na internetu je ale zcela jasné, protože dosavadní přístupy především v oblasti mikrotransakcí a nebo rychlosti Eh, rychlosti vypořádání nejsou uspokojivé. Inovace v tomto a v dalším eh, a v další oblasti mohou být velice pozitivní, mohou vést k růstu. Eh, z těchto důvodů jsem se zaměřila ve svém stanovisku na to neomezovat tyto přístupy nějakými předpisy. Inovace potřebuje volný, svobodný prostor a ten bychom měli politicky umožnit. Chci navrhnout, abychom eh, kladli menší bezpečnostní požadavky než u etablovaných měn a technologií. Zároveň chci také, aby eh, odvětví eh, spolupracovalo s komisí a členskými státy na dobrovolných bezpečnostních normách pro ochranu spotřebitelů transparentnost přitom hraje zvláště důležitou úlohu. Uživatelé, kteří experimentují s virtuálními měnami, by měli mít možnost se podrobně informovat o přínosech a rizicích, aby mohli eh, od jak si v závislosti na tom se rozhodovat. Měli by vědět, jaké technologie lze využít, kdo tyto systémy provozuje a jak se tyto systémy používají. My jim můžeme pomoci eh, činit informovaná rozhodnutí, ale měli bychom nechat eh, občany, aby eh, sami chránili své zájmy a je jasné, že existují určité obavy, že virtuální měny mohou vést i k využívání pro ilegální činnosti. Zároveň ty eh, systémy, které máme teď, jsou relativně transparentní a nejsou snadno zneužitelné. Eh, je možné, eh, že by virtuální měny mohly vést k, k ne, k nelegálním činnostem vidíme třeba únik nebo, nebo odliv bitcoinů do Číny virtuální měny mohou e, hrát úlohu i v budoucnu, co se týče potřeby, e, potřeby lidí udržovat hodnoty. My vidíme, že Evropská centrální banka a další e, západní banky se snaží ovlivňovat ovlivňovat nebo zvyšování inflace a ukládají do zlata a dalších hodnot tam, kde může vést eh, k inflaci, tam by se to nemuselo povést. Nevíme úplně přesně, jak se bude eh, dále vyvíjet situace na mezinárodních investičních trzích. Víme jenom, že situace je nejistá. Je také možné, že vzniknou a budou se prosazovat nové modely, eh, ku příkladu, ku příkladu měna, která bude krytá nějakými věcnými hodnotami nám jde o stabilitu. Virtuální měny by mohly v budoucnu sehrávat větší úlohu. My bychom neměli eh, tuto šanci zmařit. Děkuji. Děkuji za EPP Zilte Koupa Kapelt. Děkuji, paní předsedající. Eh, děkuji za tuto zprávu a děkuji také všem ostatním, kteří se eh, účastnili této práce. Ta práce byla opravdu eh, detailní, zabývala se podrobně tímto tématem. Dostali jsme tak kvalitní východisko pro naší práci, abychom se seznámili s tímto materiálem. Tlumočení chybí? Nechybí snad. Předsedající si stěžuje, že neměla zpočátku tlumočení. Chci znovu poděkovat paní Trebesius za eh, její přípravnou práci. Tato práce je rozsáhlá, detailní a je dobrým východiskem pro naši práci na tomto tématu v budoucnu. My hovoříme o virtuálním Eh, virtuální měně, je to inovativní produkt, je to pro nás nové, vzhledem k tomu, že je to pro nás cosi nového, musíme být také velice obezřetní a opatrní, co se týče eh, eh, regulace. Když se podíváme na Bitcoin, můžeme jej porovnat s pojmem Uber, který je u občanů velice populární, to víme. Oba dva tyto systémy jsou velice populární, ale, před, ale jejich užívání představuje určité riziko, to je potřeba si uvědomit. Co se týče tradičních mm, prostředků, tradičních měn, ty nejsou příliš eh, nakloněny eh, tedy této nové měně, ani ti, kteří je užívají, takže je otázka, jak budeme vlastně uvažovat o dalším postupu na trhu. Neměli bychom tento produkt oslabit a zpráva eh, zmiňuje Bitcoin a my si tady uvědomujeme, jaké limity eh, může, na, na jaké limity může Bitcoin narazit. My víme o eh, problémech v minulosti, ku příkladu Čína byla postižena intenzivním využíváním virtuální měny a dokonce hodnota virtuální měny vzhledem k událostem v Číně značně utrpěla. Eh, to si uvědomujeme. Souhlasím se spravodajkou eh, v tom, že by nebylo dobré brzdit inovace tím, že bychom jim kladli do cesty příliš mnoho překážek eh, regulativní činností, ale zároveň, co se týče snižování bezpečnostních norem, tím si nejsem jistá. Vzhledem k tomu, že je to měna a ta má hodnotu, tam může se značně měnit, pozitivně i negativně a proto si myslím, že bychom se neměli vzdávat tedy eh, té regulace, jenom o ní uvažovat obezřetněji. V minulosti jsme měli problémy s těmi, kdo mají eh, třeba eh, nějaké úvěry v jiných měnách a myslím, že ponechat tedy vše na úvaze občanů, nevím, jestli je to optimální Eh, optimální eh, tedy rozhodnutí. Ano, musíme jim poskytnout maximum informací, lidé musí mít dostatek informací. Eh, na internetu se vede mnoho debat o tom principu virtuálních měn. Ty virtuální měny mají své tedy zastánce i odpůrce. Ty debaty na internetu jsou bohaté a to je zcela běžné a musíme to očekávat. Co se týče uživatelů, ten, eh, v některých členských eh, státech se někteří uživatelé cítí vyloučeni z tohoto systému a lidé, eh, lidé tedy se bojí toho, že dochází k přímé transakci mezi kupujícím a prodávajícím bez nějaké ústřední autority, bez nějakého ústředního orgánu a i instituce, i někteří uživatelé se cítí být vyloučeni, také zde chybí transparentnost, ty Eh, ty transakce nejsou viditelné, algoritmus je zcela jasný, eh, to každý chápe, i ti, kteří jsou proti virtuální měně, říkají, že je dobré, že algoritmy, které jsou zavedené, jsou bezpečné. bezpečné. Jde o produkt inovativní, my se musíme zamyslet nad tím, jestli potřebujeme regulovat, jestli eh, tedy je to užitečné a musíme vyslechnout, jak tedy strany, které jsou pro, tak eh, proti a musíme vést širokou eh, debatu, jak eh, zpravodajka správně řekla. Nemůžeme vyloučit tedy skutečnost, že tyto měny v budoucnu získají větší popularitu. Musíme ale zajistit transparentnost v oblasti těchto měn, musíme sledovat technologický vývoj, i ten může v budoucnu situaci ovlivnit. Měli bychom zajistit to, abychom vždy věděli předem, jakým způsobem může regulace právní úprava situaci eh, ovlivnit. A co se týče využitelnosti eh, virtuálních měn, ty mají mnoho výhod, výhod jako základní forma plateb a lze je využít i pro další transakce, internetové platby, je zde eh, otázka rychlosti, ta rychlost je zde vysoká, takže je tady mnoho výhod, ale zároveň bychom měli poskytnout nezbytné záruky pro spotřebitele. Ten produkt musí být bezpečný, bezpečně využitelný a proto také přijdu s určitými pozměňovacími návrhy této zprávy, kde toto vyjádřím. Děkuji paní předsedající, děkuji také zpravodajce za veškerou přípravnou práci a těším se na debatu. Děkuji, Nikola Danti. Ma, grazie, devo dire, è un tema... Mm, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce. Paní zpravodajka poukázala také na pozitivní aspekty této nové měny bitcoinu. Eh, hodnota je více než 300 eh, eur, vlastně 380, to je tedy hodnota bitcoinu. V každém případě jsou tady pozitivní aspekty, to znamená, eh, je možné provádět rychlé finanční transakce a je tady absolutní záruka anonymity. Ale u těchto virtuálních měn podle mého názoru existuje také určité nebezpečí, pokud nedojde k správné regulaci. Mohou tady číhat velká rizika. O tom hovořila právě předřečnice. Takže jedná se o ochranu spotřebitelů. Eh, spotřebitelé jsou opravdu mizivě chráněny z hlediska této platformy. Ti, kteří spravují tuto měnu, mohou zmizet z dané platformy. Takže jak je to s těmi zákazníky? Tady je nebezpečí, že jejich mění vymizí. Není tady telefonní spojení, není tady banka, kam by mohli zajít a protestovat. Víte, že pokud zbankrotuje určitý eh, peněžní ústav, eh, tak samozřejmě to postihne mnoho lidí a také stát, ale je to transparentní a to tež neplatí právě pro tuto virtuální měnu. A co se týče anonymity, tak to je také velmi důležitý aspekt, ale co to znamená v globálním světě? Eh, když se podíváte na finanční zdroje, které se mohou přesouvat anonymně, tak si musíme uvědomit, že se nejedná o zanedbatelné částky nebo komodity. Naopak, může se jednat o přesuny obrovských částek, které se e, přesouvají z jednoho místa planety na druhý. Může docházet také k praní špinavých peněz my máme samozřejmě centrální banky a ten řádný bankovní systém, máme lokální eh, peněžní ústavy. A samozřejmě eh, nemůžeme ignorovat tento nový fenomén, ale pro nás jsou důležité, nebo stejně důležité aspekty ochrany spotřebitele. ta ochrana musí být zajištěna pokud spotřebitelé investují eh, peníze a eh, investují právě v podobě této virtuální měny, tak musí být chráněny. Já bych se odkázal na eh, zprávu Ekonu, to zpracoval pan Weizsäcker. A tam se právě hovoří o těchto virtuálních platformách a říká se, že tyto platformy by měly odpovídat také směrnici, která bojuje proti praní špinavých peněz. Ano, tady by neměl vznikat nějaký paralelní svět. Tady neexistují eh, stejná přísná pravidla, jako existují ve finančním světě, takže nám je jasné, že to musí být kvalitně regulováno. Víme, jaká je hodnota, eh, současná hodnota bitcoinu, ale může se to měnit. Může tam být naprosto jiná částka. A navíc eh, my vlastně nevíme, kde dochází k ziskům, kde k ztrátám, kdo emituje tuto virtuální měnu. I toto vše musí být důkladně eh, proskoumáno. V každém případě tady musíme aplikovat evropský přístup. Není možné, abychom k tomu přistupovali na národní úrovni. V každém případě potřebujeme jednotnou regulaci také v zájmu eh, jednotného evropského trhu. A to tež platí také pro případ, kdy můžeme využívat určitých výhod virtuální měny, ale v každém případě musíme také zajistit ochranu eh, spotřebitelů. Víte, že například v USA je tato virtuální měna používána méně než v méně rozvinutých zemích, které mají slabě rozvinutý finanční systém, kde používání bitcoinu je mnohem výraznější. Takže jako výbor se k tomu musíme vyjádřit, zvláště z hlediska ochrany spotřebitelů. Spravodajka již předložila určité návrhy, já bych ji chtěl za to poděkovat a my se také hodláme účastnit vypracování tohoto stanoviska. Musíme zajistit, abychom neomezovali tyto možnosti, ale zajistili také ochranu spotřebitelů. Děkuji. Kaja Kalas, stínová zpravodajka za ALDE. Já nejsem stínová zpravodajka, ale e, zastupuji ALDE. E, mluvím tedy jménem kolegy, který je skutečně stínovým zpravodajem a přidám k tomu i své osobní komentáře. Pan Kauga Eh, říká, že technologie virtuálních měn je velkou inovací, že jde především o eliminaci různých prostředníků, tak aby se ten proces eh, urychlil a také zlevnil a byl dostupnější. Souhlasí s tím, že je obtížné předvídat, jak virtuální měny se budou vyvíjet nadále a proto je obtížné určit potenciální konkrétní dlouhodobou politiku, eh, která by zároveň neblokovala inovaci. Říká, že chceme-li podpořit inovaci v této oblasti, tak je třeba přeskoumat i jiné politiky, protože současná byrokracie by mohla být velkou překážkou inovací. Pan Gouka se domnívá, že je nepravděpodobné, že by inovace v oblasti virtuálních měn přišla od poskytovatelů platebních služeb. Vyzývá komisi, aby e, vyčlenila financování na výzkum virtuálních měn prostřednictvím rámcových programů, jako je Horizon 2020. V tomto ohledu by členské státy se měly snažit podporovat technologii virtuálních měn a její prospěšnost. Pan Kouvo také zdůrazňuje, že dochází k eh, milnému vnímání, že virtuální měny jsou anonymní. Oni jsou pseudoanonymní, to znamená, že identita zákazníků je důvěrná, ale ty transakce jsou dohledatelné. To znamená, že vyšetřování pro právní orgány je jednodušší, takže virtuální měny jsou vlastně lepší než třeba hotovost nebo současná platební infrastruktura. Domnívá se, že komise a členské státy by měly investovat také do zvyšování povědomí o klíčových zásadách virtuálních měn. Domnívá se, že je důležité informovat akcionáře a spotřebitele nejen o prospěšných stránkách a rizicích virtuálních měn, ale také o mechanismech technologií tak aby společnost mohla najít třeba potenciální využití těchto měn. Domnívá se, že do budoucna technologie virtuálních měn by se mohla zavést tak, aby e, zlepšila nebo nahradila současné platby nebo infrastrukturu finančních trhů tak, aby e, e, trh byl efektivnější. A svým jménem bych ještě dodala pár věcí. Za prvé, domnívám se, že je velice důležité uvědomit si, jak technologie funguje, než začneme technologii regulovat, protože se jedná o decentralizované platební systémy v tomto případě, tak čím je, je tam třeba eh, vlastně omezovat eh, i počítačová rizika. Ta počítačová bezpečnost je důležitá. Ta související rizika stále existují. Jsou nové způsoby, jak poskytovat prostředky pro online identifikaci, tak aby tato identifikace byla bezpečná. Je třeba zkoumat i další možnosti, například ve veřejné zprávě, kde by se to dalo využít. A pak ještě další věc, kterou jsem chtěla dodat, je to, že potřebujeme jednotný výklad virtuálních měn. Co to vlastně v Evropě znamená? Protože teď, pokud komise ne předloží nějaké pokyny, tak máme vlastně 28 různých předpisů, různých pravidel, které členské státy provádějí a e, budou se vytvářet vlastní právní úpravu. Je tedy v tomto ohledu důležité, abychom postupovali rychle na evropské úrovni, tak ale abychom nebránili inovaci. A jak zpráva říká, Eh, nebo hovoří o bitcoinech. Když mluvíme o virtuálních měnách, tak nová věc je blockchain a tím, jak se technologie rychle vyvíjí, možná by nebylo moudré zmiňovat nějakou konkrétní technologii, nějakou konkrétní měnu, která teď funguje, ale spíše to udělat technologicky neutrálnější, tak aby se to dalo využít v budoucnu. Děkuji. Děkuji. Chce ještě někdo další vystoupit za jiné frakce? Katrin Steiler. Myslím, že to, co si právě říkala o blockchain, je určitě pravda. Ukazuje to vlastně pozitiva i negativa v celé této oblasti. Hodně se hovořilo o bitcoinech, ale to bylo vlastně z roku 2008 a teď eh, jak se říkala, je řada dalších věcí. Eh, pozitivní je to, že třeba ve Vídni vlastně dokonce jedno muzeum užitého umění zařadilo to měnu i mezi eh, vlastně artefakty. A negativní věc je, že třeba Europol, Interpol se zabývají eh, tím, jak anonymita těchto měn umožňuje jejich využití. Bylo to třeba při nákupu dětské pornografie nebo dalších kriminálních činů je třeba tedy zabývat se těmi pozitivními i negativními aspekty a pokud by se podařilo najít řešení na evropské úrovni, abychom neměli 28 různých předpisů, tak by nám to určitě, nás to určitě posílilo. Jedna z iniciativ, myslím, že to byla Univerzita ve Stanfordu, která ve spolupráci se studenty zkoumala, jak to funguje v praxi. Možná i my jako výbor bychom to si to mohli v praxi vyzkoušet, něco za to nakoupit, tak abychom potom třeba lépe věděli, jak to funguje a mohli udělat lepší právní úpravu. Je určitě dobré to správně pochopit a to správná napomáhá, takže děkuji za to zpravodajce. A já bych také chtěla poděkovat zpravodajce za velice vyváženou a pozitivní zprávu, zejména pokud se jedná o význam inovací a o význam toho finančního začlenování, protože to je opravdu důležitá věc. Jak říkal stínový zpravodaj za ALDE, ta možnost těchto digitálních měn odstranit nákladnost platebních operací, to by bylo určitě prospěšné pro mnohé, kteří jinak eh, bojují s těmito náklady. Eh, tak teď se dívám, zda komise má nějaký komentář. Ne? Žádný komentář od komise, takže dám znovu slovo zpravodajce. Děkuji. Vielen Dank, Frau. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také mým kolegům, kteří ještě poukázali na některé body, Vši, všichni jste hovořili o ochraně spotřebu, tak tady uznávám, že je nutné zajistit dobrou ochranu spotřebitele a zároveň se musíme vyhnout tomu, abychom příliš omezovali používání těchto měn a zabránili tomu, aby docházelo to odlivu například do Azy a tak dále. Takže tady to musíme zvažovat. A tak, jak řekla paní Kalas, je mi jasné, že musíme mít větší transparentnost u virtuální měny. Jsem velice zvědavá, jaké pozměňovací návrhy od vás dostanu. Máme mnoho příležitostí o tom hovořit. Myslím, že první termín se týká dubna, takže těším se na pozměňovací návrhy a jsem přesvědčená, že budeme dobře spolupracovat. So the deadline for Takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů k této zprávě je 21. března v poledne a potom budeme hlasovat v dubnu. Takže děkuji mnohokrát a omlouvám se, jestli jsem byla trochu příkrá na začátku ohledně eh, toho načasování. Tak dále zpráva my. Tady máme hodně pozměňovacích návrhů, takže asi budeme o tom diskutovat déle než půl hodiny. A ještě bych poprosila sekretariát, aby kontaktoval ty, kteří se budou účastnit následné diskuse, abychom je tady měli. Takže teď předám slovo Laře Komi ke strategii pro jednotný trh a projednání pozměňovacích návrhů. Prosím. I'm starting to take a speaker's list as well. Já se začnu zapisovat ty, kteří se hlásí do diskuse. Ok, Lara Comey. Takže Lara Comey. <laughs> Scusate, ma pensavo che... Eh, chtěla bych se omluvit, ale domnívala jsem se, že náš kolega chtěl ještě vystoupit. Především bych vám chtěla poděkovat za vaše příspěvky. Máme 380 eh, pozměňovacích návrhů bedlivě jsem je proskoumala a samozřejmě se snažíme mít co největší počet kompromisů. A co mi šlo? Snažila jsem se, aby mm, co nejvíce kolegů sdílelo v podstatu této zprávy a aby nedocházelo ke střetu mezi jednotlivými politickými skupinami. A musím říci, že zde nacházíme jakousi červenou nit, která se táhne eh, celou touto tématikou. Když dovolíte, abych analyzovala některé body, na které se soustředovaly pozměňovací návrhy. Nejdříve oběh pracovníků, eh, snadný pohyb pracovníků, záruka práv na pracovišti, a to v rámci jednotného trhu, který může vykazovat velké výhody. Toto se tahne pozměňovacími návrhy. Dále se hovoří o odstranění neodvodnětelných překážek a také usnadnit eh, po, volný pohyb eh, zboží. A jednotný trh by právě mohl přinést výhody podnikům. Dále tady byla celá řada pozměňovacích návrhů, které hovoří o malých a středních podnicích, které jsou páteří ekonomiky, ale stále je tady celá řada překážek, která jim brání se rozvíjet. Dále se hovoří o těch začínajících podnicích a začínajících podnikatelích, kterým se musí pomáhat v této nové formě Hovoří se o odstraňování překážek pro tyto malé a střední podniky. Kolegové hovoří například o DPH a formalitám, které s tím souvisejí, které brání těm podnikům, aby se rozvíjely. Možná by bylo vhodné mít na digitálním trhu některé jednotné sazby. Dále je nutné zlepšit přístup k úvěrům, to je zásadně důležitý bod, je to program COSME, eh, strukturální fondy Erasmus, strategie 2020. To všechno by umožnilo zajistit lepší eh, komunikaci. Musíme také podporovat malé a střední podniky, eh, které zaznamenaly úpadek, protože mm, zpráva eh, nezajišťovala platby, které byly nezbytné. A to mělo dopady na finance těchto podniků. Dále je nutné usnadnit přístup k patentům. I to je jednoznačný požadavek. Je to důležité pro mikropodniky, malé a střední podniky a začínající podniky. Dále je nutné také usnadnit fiskalitu v této oblasti a také zajistit překlady. Další bod, to je odstavec 17. A tady u toho bych se chtěla poněkud zastavit, abych vám vysvětlila, jaký trend, jaký směr chci podporovat. Je jasné, že je to téma, které musí být regulováno. Ale já jsem se rozhodla, že toto nebudu řešit podrobně, ne abych se vyhnula nějakým překážkám, ale abych eh, toto téma uchopila seriózně. Byla připravena dopadová studie ze strany komise a bude v blízké době tato eh, studie zveřejněna. Takže eh, do 12 týdnů dojde k veřejnému zveřejnění a konzultaci, která vlastně bude obrácena jednotlivým, bude adresována jednotlivým subjektům. Co se týče článku 17, komise tedy objednala dopadovou studii, dojde k veřejné konzultaci a myslím si, že by bylo jaksi rozumnější vyčkat na ty podrobné výsledky této dopadové studie a konzultace, spíše než předkládat pozměňovací návrhy, které by mohly být v rozporu s dopadovou studií. Čím více budeme mít informací, tím lepší budou legislativní návrhy. Dále odstavec 24. Mnozí z vás chtějí, aby rada urychleně přijala balíček ohledně bezpečnosti produktů, ohledně dohledu nad trhem protože jinak by veškerá tato práce přišla v niveč. A tak, jak to uvedlo již mnoho kolegů, eh, já si myslím, že musíme vždy uvádět zemi původu, tak abychom chránili spotřebitele a abychom mohli bojovat proti padělání. To je velmi důležitý bod. Zítra se sejdeme eh, se stínovými zpravodaji a budeme pracovat na celé řadě kompromisů a návrhů. Někteří už naš, eh, dostali první verzi, ale zatím je to v té počáteční fáze. fázi. Eh, toto téma je velmi důležité a podstatné je, abychom odsouhlasili co největší počet kompromisů. Takže zítra se budeme zabývat těmito kompromisy. Já jsem se snažila zohlednit všechny možné aspekty různé citlivosti politických skupin, protože každá politická skupina přináší svoji vlastní přidanou hodnotu a snažím se tedy, abychom byli stejně naladěni. Ještě jednou všem děkuji a sejdeme se brzy se stínovými zpravodají. Děkuji. Social Shadow is Marlene Mitz. Uh, Marina Mitsu za socialisty, stínová zpravodajka. Schovává se tady. Nechtěla byste si přesednout? Evelyn tady není, můžete si sednout na její místo, abychom vás, Marlene, viděli. I think you won't be able to see each other. <laughs> jinak byste na sebe neviděli. Sorry, thank you. So, after the move. Thank you very much. Thank you, Madam Děkuji, paní předsedající. Děkuji, Láro, za vaši zprávu s radostí jsem si povšimla, že e, ve zprávě je e, více tedy souhlasu, koncenzu než rozporů a že se frakce víceméně shodují. Je dobré tady e, mít takovou důležitou zprávu za každý členský stát a musíme tam také zapracovat vše, co každá politická skupina považuje za eh, znepokojující a každá frakce také může svým dílem přispět. Těším se na výsledek. Eh, jako stínová zpravodajka za socialisty jsem se chtěla zabývat obnovou holistického pohledu na jednotný trh na základě Eh, právních ustanovení Lisabonské smlouvy. Tam patří eh, i ustanovení, které se týká společenské, ekologické a sociální eh, dimenze musíme eh, nastavit seznam priorit do budoucna a mít také přímou strategii s ohledem na důležité priority, kam patří posílení pracujících a práv spotřebitelů na jednotném trhu a navržení dalších iniciativ, které nezmínila ve svém sdělení komise. Já jsem přišla ze 69 pozměňovacími návrhy i s kolegy a další kolegové ještě přišli s jednotlivými návrhy ze všech těchto pozměňovacích návrhů budu mluvit o těch, které jsou opravdu důležité a relevantní. Potřebujeme eh, silnější eh, ekonomiku, sociální, zelenou, ekologickou, mít Eh, správnou rovnováhu mezi otevřenou ekonomiku, stimulací růstu a tvorbou pracovních míst, ekonomický systém, který by chránil spotřebitele a poskytl i eh, pojistky sociální a ekologické pro občany, zlepšit mobilitu pracovníků a sociální práva, řešit skutečné problémy malých a středních podniků a zdůrazňovat také, že že nechceme poskytnout šanci nečestným podnikům, aby mohli obcházet pravidla, což by e, zvyšovalo rizika e, nejrůznějších, e, nejrůznějších nectností a podvodů a zástěrkových společností. Potřebujeme také poskytovat na jednotném místě veškeré informace poukazovat na tradiční úlohu řemeslných výrobců a malých a středních podniků, aplikovat pravidla jednotného trhu, detailně hodnotit dopad legislativy jednotného trhu a, uvažovat, <clears throat> a uvědomit si také, jaké má výhody sociální ekonomika, eh, klást důraz na eh, režimy eh, evropské značky, posilovat možnost kolektivních žalob a v zásadě pro demokratičtější a standardizovaný eh, proces, který by nebyl eh, dominován pouze velkými korporacemi. Chceme posilovat sociální partnery, spotřebitelské organizace a iniciativy malých a středních podniků. Jsem pro iniciativu na posílení ochrany eh, zemědělského poznačení původu i pro nezemědělské produkty, veřejné zakázky, bezpečnost produktů a dohled nad trhem. Pro naší frakci je také důležité nalezení dobrého řešení sdílené ekonomiky, refitu, lepší legislativy, společných definicí startupů a malých a středních podniků, nesolventnost, platební neschopnost podniků, rozšířit, rozšířit postupy ozna, ozna, určování a další. Já si uvědomuji, že některé tyto úkoly jsou velice náročné, ale jedná se o skutečně nesmírně důležité téma a s dobrou vůlí všech zapojených frakcí by se nám mělo podařit dosáhnout kvalitního eh, výsledku ve prospěch všech občanů Evropské unie. Děkuji a nyní dám slovo Danovi za EKR. Děkuji, paní předsedající. Já vítám eh, pozměňovací eh, návrhy především od EPP eh, e a ALDE a další, kteří, kteří se vyslovují optimisticky ve prospěch jednotného trhu. My máme jednotný trh, který je rozvinutější než indický, ku příkladu. Ale přesto nás čeká dlouhá cesta. Já především chci atraktivní prostředí pro eh, společnosti v Evropě, eh, odstranit eh, necelní bariéry a také a také harmonizaci. Ku příkladu já zde v Belgii si nemohu přečíst online, online naše Birmingham, naše, naše Eh, noviny z Birminghamu kvůli tomu, že tam eh, vlastně máme eh, popapy, které nabízejí reklamy pro online sásky, které jsou v Belgii zakázány, takže to jsou takové překážky. Eh, podniky eh, se mi svěřují, že je pro ně eh, snazší obchodovat s Kanadou a Amerikou než s některými podniky v Evropě, takže to potřebujeme nějakým způsobem vyřešit. Musíme se podívat, jak nová pravidla zafungují v praxi. A také vidím potřebu větší eh, zjednodušení, snížení byrokracie a podporuji ty pozměňovací návrhy, které hovoří o hodnotě sdílené ekonomiky a eh, také eh, práva, posílení práv nových hráčů na trhu jsem pro nové formě prote- protekcionismu, co se, co se týče nejrůznějších pravidel pro mezimědělské eh, výrobky. A co se týče základů našich politických eh, rozhodnutí, eh, omlouvám se za provo- pravděpodobně provokaci, ale jsou to stejné problémy jako ve zprávě o necelních bariér. Socialisté Eh, mají eh, problém s každým návrhem komise, ku příkladu první návrh paní Kebhardt, eh, kde vlastně nesouhlasí s celou strategií obsavec 4, kdy vlastně hovoříme o malých a středních podnicích a startupech a tady ty, ta socialistická pozice se Eh, vlastně eh, zabývá spíš eh, nebezpečím, nebezpečím nějakých podvodů. Já si myslím, že bychom neměli vidět v, ve startupech a malých a středních podnicích jenom podvodníky. A co se týče sdílené ekonomiky, tady socialisté vidí hlavně nejistoty a rizika a nebezpečí a vysoké náklady pro spotřebitele v podstavci 27, kde hovoříme o Eh, vlastně eh, možnosti eh, kontrole, kontrole pasu na služby. Tady socialisté a ta levá retorika vidí hlavně rizika nebezpečí pro spotřebitele i malé a střední podniky. Náš přístup je mnohem pragmatičtější a dívá se do budoucnosti inovativní a konkurenceschopné podniky eh, budou eh, rozhodně radši eh, prodávat doma, než aby riskovali prodejem v zahraničí, ale my v Evropě potřebujeme pracovní místa, jednotný trh je proto nástrojem a myslím, že levice vlastně brání tvorbě pracovních míst, souhla, současná, současná eh, pravidla v EU eh, straní velkým korporacím a škodí malým a středním podnikům, ale levice jako by to nechtěla vidět. Thank you for your contribution. Děkuji za příspěvek. Možná někteří se k tomu budou chtít ještě vyjádřit. A slovo má paní Kala. Děkuji. Já mluvím jménem pana Gogo, který je stínovým zpravodajem pro tuto zprávu, domnívá se, že právo je třeba vnímat eh, pozitivně, pokud jde o úspěchy jednotného trhu, ale zároveň je třeba mít ambice. Eh, je třeba podporovat startupy, digitální trh, podporovat nové podnikatelské modely a zajistit usnadnění fungování trhu vítá pozměňovací návrhy, které podporují e, pas pro služby a e, pozměňovací návrhy, které podporují informační systém o vnitřním trhu a zjednodušení stávajících požadavků na značení. Pan Gonga také zdůrazňuje, že LD nepodpoří pozměňovací návrhy, které se snaží rozšířit působnost této zprávy dle jiných výborů, jako třeba EMPL. Hovoří se tam o sociálních právech, pracovních podmínkách, sociálním dumpingu, sociálním podnikání. Eh, holistický přístup neznamená, že se budeme snažit vlastně vněšovat do působnosti jiných výborů. Dále je tam zmínka o pracovních místech, nehovoří se o kvalitních nebo udržitelných jak je navrženo v některých pozměňovacích návrhů. Myslí si, že tento, tato zpráva by měla eh, reagovat na návrhy strategie. Řada pozměňovacích návrhů ale řeší otázky, které už se dlouze eh, diskutovaly při diskutování o jednotném digitálním trhu. A pan Goga by dal přednost tomu, abychom se drželi té konečné dohody z plenárky. Nemělo by smysl, abychom teď měli jiný postoj. A teď budu mluvit svým jménem. Mohu to podpořit podpořit plně to, co říká pan Koga o digitálním jednotném trhu. Je to docela nepříjemné pro parlament, že se vrací ke svému stanovisku za několik měsíců, jenom protože se jedná o strategii pod jiným názvem. U zprávy o digitálním jednotném trhu bylo jasné, že není většina v tomto parlamentu proto, aby se uplatňovaly uh, Eh, vlastně pravidla tradičních odvětví na ekonomiku sdílení. Je třeba, abychom se přizpůsobili digitálnímu věku. Také jsem tady neslyšela žádné stížnosti týkající se spotřeby telské ochrany v ekonomice sdílení. Všechny tyto platformy vytvářejí spotřebitelské organizace samotné, vítají to a také to podporuje Eh, vlastně ten blahobyt spotřebitelů. Pokud spotřebitelé eh, nejsou spokojeni, tak to není najevo. Potřebujeme eh, vlastně, aby to fungovalo i ekonomiky sdílení, protože tam to zatím neexistuje. A v té zprávě je hodně myšlenek, ale ne vždy se hodí pro ten daný účel. A v některých případech i na národní úrovni Eh, často tyto iniciativy zůstávají lokální. Je třeba se zabývat tím, jak odstranit překážky při dalším používání eh, vlastně identifikace online při placení různých daní, ale třeba při mm, využívání různých eh, pojistek. Komise vidí, že u té ekonomiky sdílení ten trh je tak roz, očištěný, že to je vlastně dobré jenom pro velké podniky, zatímco eh, startupy se nemohou zapojit. Už o tom mluvil i kolega Dalton. Nejedná s, nebo Měli bychom mluvit spíše o tom, jak postupovat rychleji, Měl by se jednat o celé roky. Eh, chci říci, že klíčem k účinnému jednotnému trhu, a teď nemám na mysli tu ekonomiku sdílení, ale jednotný trh jako takový, je harmonizace. Já chápu, že harmonizace je slovo, které není příliš populární, možná by komise mohlo, mohla vymyslet nějaký jiný název, ale minimální harmonizace eh, vlastně znamená, že se vytvoří eh, celá řada pravidel. Je třeba zajistit lepší slučitelnost právních předpisů členských států a konzistentnost různých evropských právních předpisů a já jsem za tímto účelem také předložila pozměňovací návrhy. Musíme si uvědomit situaci podniků, které chtějí fungovat celosvětově, eh, chtějí eh, prodávat v rámci celého jednotného trhu. A máme Teď oni vlastně začínají na místní úrovni, pak teoreticky chtějí eh, fungovat na evropské a celosvětové úrovni, ale některé firmy hned od samého počátku chtějí fungovat celosvětově, protože mají třeba výrobek, který má celosvětové odbytiště, nikoli lokální. A všechny tyto vrstvy, když se podíváme na ty jednotlivé vrstvy, tak ta minimální harmonizace vlastně brání tomuto rozvoji a zapojení malých a středních podniků na ten evropský trh. Děkuji. Děkuji, Julia Reda. Děkuji, paní Děkuji paní předsedající. Já chci poděkovat zpravodajce za to, že rychle postupuje v práci na zprávě. Je dobré, že parlament se rychle vyjádří. Předem se omlouvám, že se nebudu moci zítra zúčastnit schůze stínových zpravodajů, takže se pokusím vysvětlit některé své pozměňovací návrhy, které si myslím, že nebyly ještě zapracovány do kompromisu. Za prvé odstavec 8, otázka přístupu k financím. To je velmi důležité, souhlasíme eh, s liní zpravodajky, ale a naše, e, na, náš návrh 123 ještě nebyl vzán v potaz, je potřeba jej zapracovat. Ten se týká nových e, možností e, financování crowdfundingu, hromadného financování. Je důležité, když se najdou inovativní řešení financování nových projektů, také pro, projektů ve veřejném zájmu, aby Evropská unie zajistila odstranění překážek, které by mohly stát cestě využívání třeba crowdfundingu i eh, v přeshraničních eh, projektech. A podobně eh, odstavec 16, který se zabývá normami. Tady jsme podali návrh 123, který se zabývá některými tématy, které již komise v této oblasti dopracovala co se týče třeba veřejných eh, konzultací, standard pro digitální trh. Není nutné vždy debatu začít od počátku, ale je potřeba navazovat na práci, která již byla v této oblasti eh, odvedena. Eh, také jsme pro vyvážený přístup, který poskytuje možnosti malým a středním podnikům provádět otevřené standardy a standardy musí být eh, formulovány tak, aby je mikropodniky a malé střední podniky mohly snadno provádět. Dále odstavec 18. Ten se zabývá patenty. Naše, eh, eh, náš návrh 223 v této souvislosti nebyl zapracován. I zde je potřeba si uvědomit, že systém patentů je jednou možností, jak mohou společnosti inovovat a zajišťovat si své inovace, ale existuje i řada otevřených modelů, které eh, v poslední době nabývají na oblibě a je to také v souladu s prací parlamentu v jiných oblastech, třeba eh, důrazem na otevřenou vědu a na inovativní výsledky kterých bylo tímto způsobem dosaženo. Takže jsme pro vyvážený přístup a ne prezentovat patenty a podobné systémy jako jedinou cestu pro inovace. A podobně v odstavci 24 tady pochybujeme o významu eh, eh, tedy eh, <clears throat> označování země původu, tam by to znění mělo být vyváženější. Ale co je nejdůležitější, jsme velmi znepokojeni orientací odstavce 29 geoblocking. Já bych ráda eh, zopakovala to, co řekla paní Kalas. Je důležité zajistit konzistentnost mezi naší zpráv, eh, pra, zprávou a na, eh, tedy strategií pro jednotný trh a digitální trh. Geoblocking s ohledem na jednotný trh se tady tímto směrem ubíhal a také v návaznosti na debaty o geoblockingu v tomto výboru vždy jsme zdůrazňovali, že je potřeba směřovat k definici toho, co je možné tedy považovat za oprávněný a neoprávněný geoblocking a i jsme vyzvali komisi, aby toto definovala. Jsem velice smutná, že eh, náš návrh, který se právě o toto snaží, návrh 365, vůbec nebyl zapracován je potřeba nej, nejprve přijít s legislativním návrhem a náš text vlastně naopak eh, oslabuje to, co zpravodajka původně eh, navrhla že ta legislativní reforma je důležitá i v návaznosti na zprávu o digitálním jednotném trhu a v této eh, legislativě potřebujeme silná ustanovení pro vynucování a monitoring tak, aby kdokoliv vlastně, kdo se pokusí o diskriminaci, byl tedy eh, postižen. Abychom mohli podpořit eh, celou zprávu, je potřeba, aby eh, ta ustanovení, která se týkají geoblockingu a aby byla zapracováno v souladu s digitálním jednotným trhem. To je pro nás celá nezbytné. Těšíme se na spolupráci s pravodajkou a se všemi ostatními frakcemi na této zprávě, zvláště socialisté přišli s důležitými doplněními, eh, kde zdůrazňují sociální a eh, ekologické dimenze strategie jednotného trhu. Podle nás není možné hovořit o strategii pro jednotný trh bez eh, širšího společenského dopadu těchto reform. Ty je potřeba mít na paměti a je to také v souladu s tím, co prezentoval pan Monty našemu výboru na toto téma. Tolik ode mě a těším se na další práci na této zprávě. Okay, um, the next is... Dále Marko Zuho. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji naší zpravodajce. Já bych chtěl opětovně uvést, co už jsem několikrát řekl. Veškeré praktické výhody a ochrana jednotného trhu, trhu musí být správně interpretováni spotřebitelem. Jinak budeme eh, věnovat velkou energii do něčeho, co nebude mít výsledky. V rámci jednotného trhu musíme postupovat tak, aby tady nevznikaly rozpory následkem eh, našeho počínání. Musíme se snažit vytvořit platformu, která by byla co nejjednotnější. Když hovoříme o malých a středních podnicích, tak máme na mysli konkurenceschopnost. A je nutné zajistit, aby malé a střední podniky eh, mohly používat všude stejná pravidla. Mám na mysli fiskální systém, zdanění, přístup k úvěrům a také myslím na nové formy fungování. Myslím si, že by nebylo vhodné pouze podporovat určitý protekcionismus, například geoblokování, blokování na základě zeměpisné polohy. Tento konkrétní bod blokování na základě zeměpisné polohy souvisí také s otázkou uvádění eh, původu země. To znamená, to jsou pravidla, která by měla platit v eh, zemědělství a potravinářství, ale také v průmyslové oblasti. To všechno jsou výhody pro spotřebitele. Spotřebitelé eh, musí realizovat informovaný výběr je to také výhodné pro celkovou evropskou ekonomiku. Na závěr bych se soustředil eh, na ekonomiku takzvané spolupráce. To je eh, odvětví, které se velmi rychle rozvíjí. Rychleji než pravidla, o kterých diskutujeme. Měli bychom být pružní v našem filozofickém přístupu. Eh, měli bychom předjímat tento fenomen, který se stále vrací. To znamená dát těmto novým pracovníkům možnost uzavírat eh, nové formy přizpůsobených smluv. A to takovým způsobem, aby mohli také platit daně. Daně, které ostatně někdy představují brzdu. Měli bychom eh, využívat výhod evropské ekonomiky a měli bychom vytvářet obecný rámec, který by poskytoval nový potenciál rozvoje v tomto odvětví. Navazuji na to, co řekl francouzský ministr financí. Ten uvedl, že je dnes snaží najít zákazníky než vedoucí představitele podniků. Měli bychom se toho držet a měli bychom podporovat tohoto nového podnikatelského ducha. Is anyone wanting to speak from the ENF? Chce někdo vystoupit za ENF? Nikoli? Takže teď tady mám řečnický seznam. Jenny Catherine Styler, um, Madame Borosan, Indigo Galpez, uh, Nicola Dante, Sergio Cofferetti, Adam Sandfield, Andrea Schwab and myself. Is there anybody else who would... Ještě někdo další by chtěl vystoupit? Dobře. Takže v tom pořadí, jak jste se přihlásili, Maria, ale prosím stručně. Děkuji. Vicky. A Takže dovolte pár slov. To, co říkal tady pan Dalton, to mě tady docela zarazilo označení zeměpisného původu, to neznamená, že můžete obchodovat jenom v tom daném regionu. A v mé zemi například e, vyvážíme do Anglie. Chtěla bych také podpořit to, co říkala paní Komy, zpravodajka, tady prezentovala e, všechny návrhy e, týkající se spravedlivějšího jednotného trhu se zaměřením na malé a střední podniky a mikropodniky. Moje pozměňovací návrhy a návrhy kolegů se ubírají stejným směrem. Nejedná se jenom o lepší právní úpravu, ale také o lepší provádění. A proto v několika pozměňovacích návrhů jsem uvedla, že by komise se měla zaměřit na spravedlivější hospodářskou soutěž a měla by na trhu sledovat, zda provádění právních předpisů a dalších legislativních aktů probíhá řádně a včas a pokud ne, za to vytváří problém pro malé a střední podniky. Podpora systému na informování trhu je také eh, zcela zásadní. A je třeba také v tomto smyslu vzdělávat státní úředníky, kteří provádějí tyto právní předpisy. To je také důležité. Dnes malé střední podniky, myslím, nemají stejný přístup tak jako velké podniky třeba k veřejným zakázkám. neměli bychom opomíjet také nějaká hmatatelnější opatření. Mluvilo se o nákladech na informování ve prospěch malých a středních podniků a mikropodniků. Měli bychom také se zaměřit na hmatatelnější opatření na jednotném trhu, které se týkají možnosti zapojení eh, malých eh, a středních podniků do mezinárodních trhů. O tom se tady moc nemluvilo. Měli bychom malým a středním podnikům umožnit, aby fungovaly skutečně celosvětově. Je tady mnoho pozměňovacích návrhů, které jsou dobré a myslím skutečně, že eh, jdou ve stejném duchu a sice dospět ke spravedlivější a efektivnější soutěži a k podpoře malých a středních podniků. A pane Deltone, já vám to případně vysvětlím separátně o těch eh, eh, označení zeměpisného původu třeba na kávě. Děkuji, Katrin Steiler. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji zpravodajce stinovým zpravodajům. Význam této zprávy je skutečně zjevný Eh, protože umožňuje rozvinout potenciál jednotného trhu. Na jednotném trhu je dobré, že to můžeme vyvažovat se sociálními právy. Je můžete mít přístup na trh a zároveň to vyvážit a vyrovnat se sociálními právy. A proto si myslím, že je skutečně dobré, že zpravodajka toto uznává i v pozměňovacích návrzích v kompromisech. Je tady několik klíčových bodů, které bych chtěla zdůraznit ohledně samotné strategie například služby. Tím se vracíme zpět k normalizaci, ke standardizaci. Často eh, vlastně tato normalizace je klíčová a někdy se na ní zapomíná. A myslím, že je dobré na to poukázat, zpravodajka to udělala a to vítám. Pokud jde o práva duševního vlastnictví, tak to je také velice důležité, aby se to dostalo do textu celkově. E, doufám, že se vám to podaří zapracovat i do kompromisních návrhů a budu se těšit na další práci na tomto tématu do budoucna, protože je třeba, abychom skutečně uvolnili ten potenciál jednotného trhu. Děkuji. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, eh, ta zpráva obsahuje mnoho elementů. Já se zmíním jenom o těch, na které jsem poukázala ve svých pozměňovacích návrzích. Nedávno eh, organizace spotřebitelů u nás doma v Chorvatsku eh, zorganizovala průzkum, jak je důležité mít na produktu značku původu země. Více než 70 spotřebitelů řeklo, že je to pro ně zcela zásadní věc. Méně než 1 eh, uvedlo, že je jim jedno, odkud produkt pochází. Označování země původu není důležité jen pro spotřebitele, ale i pro malé podniky. Pomáhá to je zviditelnit. A i v tomto výboru si jasně uvědomujeme, kolik práce je zapotřebí eh, k respektování přísných eh, evropských standard eh, bezpečnosti výrobku a i přesto umožníme jejich manipulaci. Za druhé, důležit, důležitost označení zemědělského původu i pro nezemědělské výrobky. Myslím, že je na čase, abychom vlastně eh, začali věnovat větší úsilí, eh, větší úsilí ochraně našich výrobků a zabraňovali eh, podvodům. Víme, jak složité je chránit značku, víme to od výrobců a v neposlední řadě máme v Chorvatsku také průzkumy, co se týče odlišnosti kvality produktů z různých členských států. Něco podobného, čemu se věnuje naše kolegyně Eh, Olga. Není snadné pochopit eh, tento problém pro některé z vás, ale chorvačtí občané si velice jasně uvědomují, že některé produkty, které mají doma na stole, jsou eh, v nižší kvalitě než v jiných členských státech. To jsou tedy problémy, kterým se věnuji ve svých pozměňovacích návrzích a doufám, že je podpoříte. Děkuji. Olga Thank you. Děkuji. akik megköszönték a jelentést. Chtěla bych poděkovat těm, kteří mm, jak si děkovali zpravodajce a já se domnívám, že jí se opravdu podařilo uchopit eh, celistvě celou tuto otázku. Co se týče obecných připomínek, tak eh, já je tady nebudu uvádět, budeme mít ještě příležitost o tom hovořit, ale chtěla bych se soustředit na jeden pozměňující návrh, na jeden bod. Je to bod 17. Eh, byly předloženy tři pozměňující návrhy k tomuto bodu 17. Chtěla bych se zmínit o 220. Jedná se o mm, dodatková ochrana osvědčení. Souvisí to e, s očkovacími látkami. Myslím si, že to bychom měli opravdu vytvořit a měli bychom mít k dispozici tato dodatková ochrana osvědčení. Měli bychom regulovat tuto otázku, to je velmi důležitá záležitost. Je to významné pro průmyslové podniky, které eh, a pro podniky, které vyrábí léčiva, eh, konvenční i bioléčiva. Máme případy, zvláště v Maďarsku, kde eh, farmaceutický průmysl je velmi důležitým odvětvím. Existují zde velmi rozsáhlé znalosti, máme velmi kompetentní znalce v této oblasti a to je velmi eh, významné z hlediska přitažlivosti. A proto, aby tato výroba i dál pokračovala v EU, protože se jedná o strategickou záležitost, tak je zvláště důležité abychom se nevyhýbali řešení této problematiky, abychom podporovali v EU rozvoj farmaceutického průmyslu. A v tomto ohledu je tedy nutné vytvořit tuto možnost. Jedná se tedy o osvědčení související s patenty, takže podporuji zpravodajku. Grazie, presidente, brevemente. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Velmi stručně. Chtěl bych poděkovat paní Komi, naší zpravodajce, ale také děkuji paní Mici, která je stínovou zpravodajkou a mm, velmi se zasloužila o koordinaci našich eh, pozměňovacích návrhů, kterých je celá řada. My jsme předložili mnoho pozměňovacích návrhů, které, myslím, přispějí ke kvalitě práce naší zpravodajky. Já bych se chtěl zmínit o čtyřech bodech. První se týká sociální ekonomiky na jednotném trhu. Víte, že celá řada pozměňovacích návrhů byla předložena paní Mici. A já si myslím, že bychom eh, měli zabudovat tuto otázku do zprávy. Zatím tomu tak není. A to je téma, které bychom měli ošetřit významným způsobem. Druhá věc. Liberální profese. My jsme položili ústní otázku parlamentu. Je to důležitá problematika. Existují konkrétní závazky ze strany komise. A já si myslím, že bychom měli eh, zdůrazňovat eh, tyto aspekty, protože liberální profese jsou důležitou součástí naší ekonomiky na našem kontinentu. A poslední téma, o kterém již hovořilo několik kolegů z naší politické skupiny, ale také z jiných politických skupin, je záležitost uvádění země původu, to se týká nejenom zemědělských produktů, 600 bylo pro, 50 bylo proti, 50 se drželo z hlediska ponechání tohoto pojmu eh, země původu u nezemědělských eh, produktů. Já myslím, že by bylo dobré, aby tady vznikla legislativní eh, inovace a abychom zdůrazňovali tento aspekt a to velmi důrazně. Další téma, ke kterému také předložila návrh Marlén, to je tedy to made in. I tady bychom měli pokračovat naší práci. A měli bychom vyzvat komisi, aby realizovala svoji práci v tomto ohledu. Jsou tady různé zájmy, různé cíle, ale my jsme trochu překvapeni, že v rámci těchto studií se říká, že některé věci jsou pozitivní pro ekonomiku, ale stále se čeká na legislativu ohledně tohoto bodu. Takže já budu podporovat tuto zprávu, pokud ty čtyři body, o kterých jsem se zmínil, budou začleněny. Sergio Grazie, Presidente. Děkuji, Paní předsedkyně, já bych chtěl poblahopřát Laře, protože jak si skoordinovat všechny tyto přístupy, to určitě nebude jednoduché. A myslím si, že tomu bude muset věnovat mnoho času, než vypracuje konečnou zprávu. A já bych chtěl zúraznit dvě témata, aniž bych hovořil o podrobnostech. Zaprvé se to týká práv osob. Tady je celá řada pozměňovacích návrhů. To je velmi důležitá věc, protože ten systém, který bychom měli přijmout, by se měl opírat o dva velké pilíře. Jednak o kvalitu nabídky toho, co nabízíme, to znamená mm, nabídku služeb a produktů. A pak se to týká základních práv osob. Tyto základní práva musí být uznávána, protože to dává ten smysl v souvislosti se sociální kohezí a to je velmi důležité z hlediska konkurence schopnosti, ať už jsou to velké nebo malé podniky. Pro budoucnost Evropy je toto hledisko velmi důležité. Je to důležité také z hlediska rozvoje vnitřního jednotného trhu. Druhá připomínka se týká eh, něčeho, co je dosti specifické. Před chvílí to tady bylo připomenuto paní Galpelc. Jedná se o výrobu léčiv, farmaceutických výrobků. Nikdo nespochybňuje význam patentů, ale Existuje jedno pravidlo, které musí být dodržováno. To znamená zajistit ochranu díky patentu a dále zajistit výrobu. Parlament již hlasoval k této tematice, a to dvakrát. A myslím si, že je důležité, aby se udělalo vše proto, aby bylo možné vyrábět generika. A to ze dvou důvodů. Jednak je tady ochrana duševního vlastnictví, tedy patenty, to je samozřejmě velmi důležité, ale také je nutné zabránit delokalizaci eh, podniků eh, v tomto odvětví. Víte, že regulace ohledně prodejů se liší a často dochází k delokalizaci mm, provozoven mimo Evropu. Takové případy již proběhly. A parlament by v tomto ohledu mohl bránit této delokalizaci. Jedná se tedy o obhajobu patentů a zároveň podporu produkce v Evropě. E, Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Tato zpráva je <clears throat> velmi kvalitní. Vítám to, jak je souhrná. Jsou tady velmi konkrétní pozměňovací návrhy, ale nejsou zásadně důležité pro celou zprávu. Já sám jsem podal 23 pozměňovacích návrhů. A e, rád bych e, vás také upozornil na několik bodů. V dnešní debatě vidíme, že úlohu hrají i geografické indikátory. Já myslím, že eh, zpráva s tím neleží a nepadá, i když pro některé řečníky je to velmi důležité, takže důležité to je. Řekněme si to na rovinu. Já mám o tom pochybnosti a ve svých pozměňovacích návrzích to také ilustruji. Myslím, že to tak důležité není. My zde hovoříme o nezemědělském zboží. To znamená zboží mimo potraviny. Má to řadu důvodů, ale co se týče průmyslových výrobků, tyto pochyby jsou opravdu významné. Nám jde především o zajištění kvality o zaručení kvality. Ale kdo může kvalitu zaručit? Je to skutečnost, že produkt pochází z určité země, nebo že ten produkt je určité značky, nebo že jej vyrábí určitá firma. Já si myslím, že kvalitu zajišťuje ta firma, která produkt distribuuje. V dnešním globalizovaném světě většina podniků, k příkladu z Německa, z Francie, a nejznámější značky vyrábějí své produkty i mimo Evropskou unii. V zemích, kde nemají sídlo, když si koupíte Mercedes nebo Volvo, koupíte si ten eh, automobil kvůli tomu, že je to vlastně automobil kvality Mercedesu, i když jej vyrábějí v Brazílii nebo Indii a nekoupíte si jej kvůli tomu, protože je vyroben v těchto zemích. Louis Vuitton, známá značka, vyrábí kabelky. Ženy si je nekupují kvůli tomu, že se vyrábějí v Tajsku. Ne, kupují si je kvůli tomu, že jde o uznávanou značku, ženy mají tuto značku rády a zamlouvá se jim záruka této značky, jejího, eh, jejich návrhu a tak dále. Takže kdo je zárukou kvality? Není to země, kde se ten produkt vyrábí. A to je něco, co bychom měli mít na paměti. Je také potřeba mít na paměti otázku nákladů. Někdo zde zmínil padělky. Vrátím se zpět k příkladu kabelek. Kabelky se tedy vyrábějí v Tajsku naprosto oficiálně. Ti, kdo vyrábějí v Tajsku nebo Číně, vám neřeknou, že se jedná o padělek. A je to všechno velice matoucí. Etika a značení to není totéž a já si nemyslím, že to je něco, co bychom měli tedy řešit, eh, co se týče pravých produktů nebo, nebo opravdových produktů. A eh, co se týče op- skutečných eh, produktů, já hned skončím, omlouvá se řečník předsedající. Takže regulované, regulované profese, to je pro mě zvláště významné. A potom definice inovativních podniků. Myslím, že čím méně pravidel, tím více příležitostí pro inovace v Evropě. A o to nám přece běží. Riziko spočívá v definicích. Definice eh, je, jsou zapotřebí, ale musí být dostatečně flexibilní. Protože kdyby byly příliš úzké, tak potom některé podniky nenaplní veškerá kritéria. Proto by definice neměly být příliš úzké. Víme, že vývoj pokračuje mílovými kroky. Další problém platby. To je obrovský problém, zvláště pro malé a střední podniky. To řeším ve svých pozměňovacích návrzích velmi konkrétně a doufám, že budou vítány. Navrhuji, aby abychom vzali v úvahu i účetní zásady a daňovou politiku, to, jak se vypočítávají daně. A sdílená ekonomika. Myslím, že by bylo dobře definovat, co to je. A mělo by se a mělo by to být pokryto i stejnými pravidly a stejnými standardy jako jiné typy ekonomiky. Ale když to uděláme, tak to bude konec sdílené ekonomiky. Takže je potřeba se rozhodnout, jestli buď o to stojíme a pak tedy to pokrytěmi pravidly, anebo ne. A závěrem. Uvidíme, jak, bude, jak budou vypadat kompromisní návrhy. A doufám, že dokument se nebude týkat i třeba uh, nábytku. Andras. gute Arbeit und vor allem auch für die Děkuji, děkuji také za konstruktivní a komparativní kompromisy. To je velice důležité, aby e, zpráva, tedy aby zprávě se dostalo široké většiny. A důležité také je, aby všechny politické frakce vlastně považovaly jednotný trh jako naši společnou e, úlohu a aby vlastně se tam, e, se tam neprofilovaly určité země, určité Eh, určitá odvětví, proto musíme dosáhnout dobré rovnováhy a důležité také je, eh, abychom posílili prosazování stávajícího práva. Tady má Evropská komisařka eh, opravdu pravdu, je na dobré cestě, že musíme žádat lepší prosazování. A co se týče změn, které jednotný trh potřebuje, je potřeba, abychom umožnili všem je Eh, respektovat. A já chci ještě říci, že já jsem z regionu na hranicích mezi Německem, Francií a Švýcarskem a společný trh nám vlastně eh, velice prospěl. Máme veliký prospěch z přeshraničního obchodu a teď, eh, co se týče návrhu komise vysílání pracovníků, to už neodpovídá vlastně Eh, jednoduchému poskytování služeb přes hraničních v tomto eh, hraničním regionu. Já si uvědomuji, že v této oblasti jde o mnoho eh, excesů, se kterými je potřeba bojovat, ale vysílání pracovníků nesmí být stíženo a bohužel nová zpráva toto právě činí a chci proto prosit všechny kolegy, zvláště sociální demokraty, aby se v klidu zabývali Eh, touto myšlenkou. My eh, nejsme pro nějaké excesy, ale eh, nebylo by dobré, aby v těch hraničních regionech bylo nutné vlastně automaticky přejímat právní úpravu sousední země. To by skutečně nemělo být ve smyslu tedy slušné právní úpravy. Proto bych eh, prosil o kontrolu. Já jsem zatím nevypracoval žádný pozměňovací návrh v tomto směru, ale eh, budu se muset ještě ze zpravodajem eh, na tomto domluvit. Děkuji. Já jsem přišla s některými pozměňovacími návrhy, takže bych se chtěla vyjádřit k těm, které jsem podala. Některé z nich spěly k posílení jednotných kontaktních míst, což je nezbytné, a také informování přes hranice. Některé z nich se týkaly návaznosti na eh, závěry eh, únorové rady, co se týče eh, cílů a úkolů. Ti z vás, kteří se zúčastnili našeho včerejšího zasedání, vědí, že lidé vlastně se nebrání byrokracii, když i e, vlastně stížnosti na byrokracie jsou velice sami obtížné byrokratické, takže je potřeba nějakým způsobem prosadit přístup ze zdola nahoru k odstraňování byrokracie. Přišla jsem z řadu pozměňovací návrhy, Eh, které se týkají standardizace, transparentnosti, možnosti odvolání a potom eh, pas pro služby, protože ten musí fungovat pro zúčastněné podniky. Takže to jsou praktické návrhy a souhlasím také s názorem liberálů o zjednodušení eh, uznávání v dalších zemích. Velice ráda bych viděla pozitivní přístup k této zprávě. Zase Znovu se podívejme na úspěch jednotného trhu. Jak řekl Andreas, skutečně zjednodušuje obchod přes hranice. Musíme připomínat lidem, co se eh, dokázalo v uplynulých letech. My hodně mluvíme o problémech a zapomínáme na to připomínat lidem, jaký prospěch přinesla eh, ta dosavadní právní úprava. Nemyslím, že potřebujeme jednotnou sazbu DPH. Eh, Laro, eh, my se o tom bavíme celá léta, to by vyžádalo jedno, eh, vlastně jednotný souhlas všech členských států. Myslím, že mnohem vlastně snažší by bylo vypočítat, vypočítat vlastně ty daně v každém státě a když, mají, když to dokáží v Americe, kde mají v každém členském státě jinou sazbu daně, mají tam 50 států, Eh, je to, eh, myslím, jednodušší, než se tady eh, hádat o to, jestli potřebujeme v naší 28 jednotnou daňovou sazbu. Nepotřebujeme mít také povinné značení země původu, ale myslím, že když vlastně označíte svůj produkt zemí původu, tak to znamená, že je vyroben v této země a pak, když toto se Eh, vlastně sfalšuje, tak to by mělo představovat trestný čin. Takže možná, že toto by mohlo být kompromisním návrhem, na němž bychom se mohli dohodnout. Takže chci vyzvat k pozitivnímu přístupu a pozitivnímu přístupu eh, vlastně k, tom, k té nové a sdílené ekonomice. A Teď dám slovo komisi a potom bude mít slovo Lára. Zpráva je důležitá, i když jsme nám zabrala trochu více času, pan Kančanský. Děkuji mnohokrát zpravodajce za její náročnou práci. Velice rádi napomůžeme Láře i při formování pozměňovacích návrhů. Pokud jde o koncept o spravedlivějšího eh, prohlubeného jednotného trhu. Tady nejde ani tolik o práva pracovníků, protože to se týká balíček o mobilitě pracovní sil, ale jedná se také o malé a střední podniky, například takzvaný geoblocking, geoblokování. Je to vlastně neférový přístup ke spotřebitelům a je to problém pro malé a střední podniky, které jsou vlastně znevýhodněny eh, to je podle našeho názoru obsaženo v té koncepci spravedlivosti. Dále definice startupu. Bude asi obtížné najít eh, prostě nějakou odolnou definici startupu, tak jako neexistuje u inovací, to je velice široký pojem. A potom bychom také, mm, myslím, mohli použít definici startupu tak, jak je v legislativě o státní podpoře. Myslím si, že dobře funguje, takže to jsou komentáře z naší strany. Lára Komi. Grazie, presidente. Děkuji, <clears throat> paní předsedkyně. Eh, já bych jenom chtěla učinit některá upřesnění, protože následně pak se stínovými zpravodaji budeme moci rozstýlit všechny pochybnosti. Nejdříve musím říct, že já jsem, sama jsem byla zpravodajkou nařízení ohledně norem a musím říct, že je to velmi eh, jaksi eh, složitý proces. A lituji, že ta kolegyně, která položila tu otázku, tady již není. My už jsme měli konkrétní konzultaci ohledně spotřebitelů. Také jsme zredukovali ty normy pro malé a střední podniky, takže jsme na tom pracovali. Já myslím si, že to bylo velmi užitečné pro tyto malé podniky. A my jsme také zohlednili situaci eh, spotřebitelů. Vycházíme z našeho záměru mít lepší legislativu. Teď eh, odstavec 17. Tak, jak jsem již uvedla, setkala jsem se s předsedou farmaceutického průmyslu, mm, také se zástupci eh, podniků, které vyrábí generika. Všichni byli zajedno v tom, že bychom měli mít eh, dopadovou analýzu. To je logické. A souhlasím s vámi v tom, že bychom eh, toto legislativní váku měli naplnit, ale dobrým způsobem. Musíme také zohlednit ty informace, které dostáváme. A teď Made in. Tady se odkazuje na to, co řekl pan Zolo. Problém je na úrovni rady. Všechno, co jsme udělali v rámci parlamentu, nebylo zohledněno členskými státy, nebo to bylo zablokováno na radě. Made in to není protekcionismus. To je ochrana spotřebitele. Je to informace, kterou dáváme spotřebiteli. Netýká se to přímo podniků, ty podniky mohou dobře pracovat, mají svoji značku, svoje jméno, ale tady se pouze upřesňuje země původu. Kdyby se Mercedes vyráběl v Číně nebo v Koreji, tak možná by se stejně kupoval, ale Důležité je vědět přesně, kde Mercedes byl vyroben. A pak má každý absolutní svobodu koupit si to, co si chce koupit. Takže Made in umožňuje chránit spotřebitele a zohlednit realitu. Liberální profese. V těch eh, kompromisech jsme upřesnili tuto otázku. Existují už některé aspekty, které jsou pokryty uznáváním eh, profesních dovedností. A zde také není mým záměrem, eh, jak si zdvojovat eh, něco, co už bylo realizováno. Máme ochranu pracujících, to je dobrý princip, zásadně důležitý. Eh, je to princip, který se xkrát může opakovat v tom textu, ale já myslím, že stačí to u vás pouze jednou. Ale určitě o tom budeme mít možnost ještě diskutovat, zvláště se stínovými zpravodaji. Patenty by měly být posíleny. Ano, ty by se měly uplatňovat všude, stejným způsobem ve všech členských státech. Někdy patent v některých zemích je eh, jaksi aplikován pouze na dva roky, takže ochrana funguje jenom dva roky. A eh, pak vlastně eh, do toho vstupuje hra trhu. Ale pozor, patent není vždycky jaksi přijímán, registrován v té stanovené lhůtě každém případě vám chci poděkovat za vaše vystoupení, to nám umožní zlepšit naši práci a také překonat rozdíly, které jistě nejsou nepřekonatelné. Very much. Děkuji mnohokrát. První návrh kompromisních návrhů přišel včera večer. Je to ze včerejška. Teď jsme vlastně diskutovali o pozměňovacích návrzích, nikoli o kompromisech a podle harmonogramu bychom měli diskutovat o kompromisech 20. dubna a následně 21. dubna bychom měli hlasovat a určitě mi dáte vědět, kdybyste potřebovali více času. Děkuji mnohokrát. A další bod na pořadu jednání to je stanovisko o nové perspektivní a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice s pravodajkou eh, Jan Dita Charanzová. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tak jako u předchozího bodu doufám, že se diskuse ponese v pozitivním duchu. Chci poděkovat všem kolegům, kteří předložili celkem 97 pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku. Musím říct, že většina pozměňovacích návrhů je rozumná a už vidím, eh, že se nám podaří vypracovat dobré kompromisy. Z vašich komentářů jsem vyvodila, že komise tedy udělala dobrou práci s touto strategií a že s tou strategií jsme celkově spokojeni. Co se týče jednotlivých pozměňovacích návrhů, rychle tři obecné komentáře. Za prvé, některé pozměňovací návrhy jsou dobré, solidní Eh, představují dobré stanovisko IMCO, ale bohužel nemají nic společného s obchodní strategií jako takovou. A hodně se tedy vzdalují eh, působnosti toho stanoviska. Takže i když souhlasím s těmi myšlenkami jako takovými, tak budeme je muset eh, odmítnout, protože to stanovisko se nehodí pro zapracování takovýchto návrhů. Pak tady je otázka terminologie. Někteří z vás jste předložili pozměňovací návrhy týkající se eh, toho, té definice obchodu. Já chápu smysl, ale nejsem proti němu, ale musíme být velice opatrní eh, při používání toho slova, protože tento výraz už souvisí s režimem vlastně spravedlivého obchodu, tak jak se to objevuje v obchodech třeba u kávy. A jedná se vlastně o sekci 424, kde se hovoří o spravedlivém a etickém obchodu. Věřím, že řada těchto pozměňovacích návrhů nechce hovořit o, o samotném režimu spravedlivého obchodu, ale že má na mysli širší vnímání udržitelnosti nebo snahu zabránit nespravedlivým postupům. Proto bych navrhla, abychom ten výraz spravedlivý obchod e, zaměnili za odpovědný obchod, což je výraz, který se objevuje i ve strategii a právě pokrývá ten širší koncept určité evropské hodnoty a nebude pak eh, tam docházet ke zmatení pojmů. A poslední bod, paní předsedkyně, některé pozměňovací návrhy odkazují na revidovaný eh, mezinárodní návrh o zakázkách. Já si myslím, že budeme muset ještě více si prostudovat tento nový návrh a myslím si, že je příliš brzy na to, abychom tam již eh, uváděli, zda to vítáme nebo ne. Myslím si, že to rozhodnutí bude muset padnout v nové zprávě Evropského parlamentu a nikoli v tomto stanovisku. Navrhla bych tedy, aby se to vyřadilo z toho závěrečného textu, nebo aby tam byl jenom odkaz v tom smyslu, že bereme na vědomí ten revidovaný návrh aniž bychom nějak to podpořili nebo zamítli v této fázi. Takže to bylo v kostce vše a těším se na diskusi i se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám, Ildiko Galpelč. Děkuji. Teď můžeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Když se podíváme do historie a podíváme-li se na prezentování zprávy, tak si vzpomeneme, že ta tehdejší debata se odehrávala v pozitivním duchu, na mnohem jsme se dokázali shodnout, na to si vzpomínám a vzpomínám také, že zpravodajka řekla, že tato otázka vlastně se dostala do ohniska pozornosti, protože zajímá občany. Lidé o to mají opravdový zájem a občané nejsou ti jediní, které to zajímá, i nás to velmi zajímá, protože máme stovku eh, vlastně eh, pozměňovacích návrhů na eh, k řekněme eh, jednostránkové zprávě. Já nechci hovořit příliš dlouho, ale přece jenom zmíním některé otázky, které jsou pro tuto debatu relevantní. Za prvé, podporuji ty pozměňovací návrhy, které se zabývají obchodem a politikou jednotného trhu a synergii mezi nimi. Tu synergii musíme maximálně využít zvláště chceme-li eh, upřednostňovat tvorbu pracovních míst a chceme-li vytvářet prostředí, kde může obchod opravdu kvést, kde můžeme získávat investice. To je užitečné pro opětovné odstartování ekonomiky, pro její ochranu vůči šokům. Takže to podporuji a také podporuji ti, kteří přišli s pozměňovacími návrhy týkajícími se dobré zprávě, diversifikace obchodu, diversifikace investic, i to podporuji, a také trvalé udržitelný rozvoj. I e, jemu se musí dostat e, odpovídajícího významu. Co se týče průmyslové politiky a propojení mezi zprávou a průmyslovou politikou, tady bych byla mnohem obezřetnější než řada kolegům Všímám si, že co se týče komise, běží o jednotný trh a průmyslová politika, to vlastně komise eh, spojila v jednom generálním ředitelství, což je pozoruhodné. Proto se potřeba se na to dívat z hlediska jednotného vnitřního trhu, to je náš, naše hlavní orientace Nezapomínejme, jak to dopadlo s evropským semestrem. My bychom chtěli mít eh, vlastně zvláštní pilíř pro naše zájmy, to se nám doposud nepodařilo a ten systém nefunguje tak, jak by měl, takže na to nezapomínejme. Ochrana našich trhů, i to je důležité, to je také potřeba aktualizovat ochranu trhů. Musíme učinit nezbytné kroky, aby tomto globalizovaném světě na trhu byla poctivá hospodářská soutěž a co se týče použitých nástrojů a protekcionismu, tomu je se potřeba pečlivě věnovat a dívat se na to z dlouhodobého hlediska. Někdy nám nezbývá nic jiného, než eh, využít tyto nástroje alternativní řešení neexistuje. Pokud nemáme alternativní řešení, musíme i tento nástroj využít k ochraně svých zájmů. Není potřeba zavádět nová opatření, která by nám umožnila eh, splnit stejné cíle. I podpora malých a středních podniků je nesmírně důležitá. Mnoho zemí si tam nevede dobře, nebudu je jmenovat. A eh, také jsem s radostí zaznamenala, že komise souhlasí s tím, že jakékoliv nové obchodní dohody musí odpovídat i, musí obsahovat i nějaké ustanovení, které se týká malých a středních podniků a také eh, zahraniční přímé investice jsou zde uvedeny a i tyto pozměňovací názory eh, velmi podporuji. A pak je tady otázka veřejných zakázek. Mám zpráva se k ním staví holisticky, to skutečně podporuji. A také si všímám toho, že když hovoříme o mezinárodních veřejných zakázkách, tak tady musíme zapracovat trochu více. A potom eh, dohody TISA. Tady souhlasím s tímto přístupem. Eh, ten je mnohem důležitější než závěrečné lhuty. Skutečně jde primárně o obsah a jestli mohu požádat komisi o něco, když na sebe berete odpovědnost, prosím zajistěte, abyste brali v úvahu i zájmy různých členských států, kterých se tyto dohody budou týkat. Potřebujeme transparentnost a potřebujeme dialog, který bude podle mého názoru zaručen. Tím nejlépe obhájíme zájmy našich občanů. A závěrem ještě poznámka k digitálnímu jednotnému trhu. Řada pozměňovacích návrhů se týká právě digitálního jednotného trhu. Já souhlasím s těmi návrhy, nebo s většinou těchto návrhů na toto téma. My potřebujeme vzájemné uznávání pravidel, potřebujeme harmonizaci, to je asi nejlepší směr, který nám zajistí, že splníme výzvy jednotného digitálního trhu. To je nejlepší možné řešení té situace. A co se týče obchodu, potřebujeme nezbytná eh, opatření ke zjednodušení obchodu na digitálním eh, jednotném trhu. Tolik tedy k tomu, co chci říci k těm pozměňovacím návrhům, které byly které byly podány, ty budou samozřejmě setříděny podle témat a těším se od zpravodajky na kompromisní návrh, těším se na spolupráci na tomto tématu. Děkuji. Sergio Gutierrez Pietro. Sergio Gutierrez. Sí, gracias, presidenta. Y... Děkuji paní předsedkyně, děkuji mnohokrát zpravodajce za prezentaci. Zpravodajka říkala, že mnohé pozměňovací návrhy bude třeba ještě upravit, aby do textu zapadly. Já si myslím, že musíme ještě přepracovat mnohé části tohoto stanoviska, protože to stanovisko by mělo být mnohem ambicioznější a je třeba, abychom ukázali, že se opravdu jedná o klíčové téma, e, pokud jde o tuto novou politiku. My nejsme spokojeni s tím, co komise nazývá novou obchodní politikou nebo obchodní politikou nové generace, protože se nezabývá celou řadou věcí. My si myslíme, že je důležité, abychom měli jako výbor jasný postoj k různým otázkám, které vlastně komise otevírá v tomto svém sdělení, protože občané se zajímají o obchodní politiku možná poprvé za poslední desetiletí, ale eh, jsou často nedostatečně informováni a já si myslím, že my bychom měli využít tohoto sdělení právě proto, abychom definovali, co z hlediska vnitřního trhu by měla být ta nová obchodní politika a nová investiční politika. Myslím si, že to je vhodný okamžik, vhodná příležitost, a naše stanovisko, naše zpráva by opravdu měla být na výši diskuse. Došlo k velkému obchodnímu otevření a toto obchodní otevření je příležitostí, to nepopíráme. Ale tak, jak definujeme novou obchodní politiku, tak se vlastně definují i pracovní vztahy, udržitelný rozvoj na další desetiletí v Evropské unie. Může to určovat naše geopolitické postavení. A jestliže tedy vnímáme toto obchodní otevření jako příležitost, musíme si uvědomit, že zároveň tady ale musíme definovat určité podmínky a musíme toho využít pro posílení vnitřního trhu, protože to otevření formou obchodních eh, dohod by nemělo být úplně neomezené. Měli bychom posílit vnitřní trh, protože pokud by přetrvávala fragmentace, může to vyvolat dvě věci. Za prvé navýšení nerovností obchodních bilancí mezi zeměmi, eh, které mají větší nebo menší vývozní potenciál vzhledem k zemím, které závisí třeba na vývozech v globalizovaném světě, ale především by mohlo dojít k většímu poškození malých a středních podniků, které, jsou, které nemají takové kapacity, které potřebují větší odpa- od- podporu a přitom vyrábějí eh, výrobky, které si zasluhují zvláštní ochranu dle toho vnímání vnitřního trhu. Je tedy potřeba, aby vznikla zpráva, která vytyčí i podmínky ohledně toho, jak má třeba vypadat politika veřejných zakázek, poskytování služeb, dodržování sociálních norem, ekologických norem, že musíme zavést větší transparenci proto, abychom rozptýlili obavy občanů. Je třeba, abychom si uvědomili sociální podmínky, které musí být řešeny inteligentně, nezávisle. Ehm, ehm, musíme tam zapracovat věci, které tam zatím třeba nejsou v tom sdělení. To jsou nástroje pro adaptaci k té internacionalizaci. Je tam třeba ehm, zmíněn v sdělení globalizační fond já si myslím, že je třeba toto zmínit, protože se ukázalo, že je zcela nedostatečný, není schopen čelit novým výzvám a je třeba také třeba posílit dodavatelský řetězec. Takže myslím, že ještě nás čeká hodně práce. Ty pozměňovací návrhy se snaží o zvýšení ambicioznosti, o posílení zprávy u těch témat, které považujeme za důležitá a samozřejmě jsme plně vstřícní jakožto socialisté, budeme pracovat se spravodajkou a s dalšími stínovými spravodaji na tom, aby vznikla dobrá zpráva u citlivého tématu, kde musíme eh, vlastně najít stanovisko, které bude eh, podpořeno celým výborem, aby to nebylo nějak polarizované, ale myslíme si, jak říkala zpravodajka, že je třeba přepracovat pozměňovací návrhy, tak myslíme si, že je třeba přepracovat i to stanovisko samotné. Děkuji. Emma McLaughlin. Thank you. Uh, colleagues and shadow Děkuji, vážení kolegové, eh, stínoví zpravodajové. Chci poděkovat zpravodajce za velice eh, pozitivní příspěvek k inovativní a ambiciozní obchodní strategii. Toto stanovisko podle mého názoru eh, ukazuje, co by výbor pro vnitřní trh měl dělat při podpoře volného obchodu, tak aby se zajistilo, že podniky, malé a střední podniky v Evropě budou schopny těžit z nových příležitostí, které se ve světě otevírají díky volnějšímu obchodu. Celkově myslím, že ty pozměňovací návrhy e, podporují takovéto vyznění a zvláště vítám podporu malých a středních podniků, pokud jde o otevření se vůči veřejným zakázkám, o omezení byrokracie a zbytečného protekcionismu. Jsem velice ráda, že všechny tyhle věci tady jsou zmíněny, zejména pokud jde o ty malé a střední podniky. Myslím si, že musíme zajistit, eh, že se zaměříme na to, že dohody o volném obchodu budou do budoucna zohledňovat i malé a střední podniky, protože ty vytvářejí nejvíce pracovních míst zde v Evropě. A zejména pokud jde o veřejné zakázky a 15 až 20 představují na celkovém světovém HDP, to znamená, je důležité otevřít tento trochy malým a středním podnikům a mít dostatečné ambice v tomto duchu. Musíme zajistit, že tady bude eh, dostatečný přístup, ale myslím si, že tady není ještě nutný úplně nástroj reciprocity v tomto okamžiku. Já bych předtím zatím varovala, protože se obávám, že by to vnímalo, se to vnímalo jako protekcionismus a mohlo by to eh, být následováno různými odvetními opatřeními třetích zemí a to by určitě nebylo dobré. My bychom spíše měli jít příkladem. Pokud jde o TIZu a TTIP, také podporuji tuto zmínku v tom smyslu, že je třeba dokončit ta jednání. Jenom bych chtěla upozornit, že se také musíme zaměřit na obsah, jak říkala kolegyně z EPP, tak abychom nežádali jenom urychlené dokončení. Je třeba, aby tam ten obsah i byl kvalitní. Takže možná bychom měli podpořit ty pozměňovací návrhy, které e, volají nejen po rychlosti, ale také po prohloubení těchto dohod. E, a pak tady e, je výzva k větším zdrojům, k zaměření se na volný obchod jakožto prioritu. E, generální ředitelství by se měla zabývat tím, jak mají rozdělené finanční zdroje, protože je třeba zajistit, aby podpora růstu a pracovních míst byla součástí e, všech a hlavních priorit v tomto volebním období. Já tedy doufám, že budeme se v Unii nadále pohybovat tímto směrem. Mohu podpořit celou řadu pozměňovacích návrhů v tomto smyslu a myslím si, že to může ten text dále posílit. Děkuji. Thank you. Is anybody represent... Děkuji. Zastupuje tady někdo zelené? Nemám seznám. Pascal Leonarde? Ne. Eh, chce někdo z dalších frakcí vystoupit? Nebo někdo další za sebe? Nikoli. V tom případě tedy dám slovo zpět Dytě Charanzové. Thank you very much. Děkuji a děkuji za všechny vaše poznámky. Jsem ráda, že se všichni shodneme, že tato strategie je skutečně zcela zásadní pro budoucnost evropské ekonomiky a že vidíme obchod jako dynamickou sílu pro růst a zaměstnanost v Evropě. Budu pracovat na kompromisním textu a doufám, že eh, se dopracuji k pozitivnímu a ambicioznímu stanovisku. Děkuji. Děkuji. Takže poslední bod na našem eh, dnešním pořadu jednání je zpráva o aplikaci směrnice eh, o poštovních službách. Spravodajkou je Lucy Anderson, já se omlouvám musím e, odejít ve čtvrt na jednu, takže to budeme muset e, trošku zkrátit. Děkuji. Jako zpravodajka obecně vítám zprávu komise v této oblasti, která je opravdu významná. Je to významné odvětví pro všechny členské státy. Zveřejnění zprávy o aplikaci směrnice přichází o dva roky později po, e, závěre, po e, lhutě prosinec 2013. Vím, že to bylo e, kvůli nezbytné analýze veškerých návrhů, ale je důležité potrhnout, aby v budoucnu jsme měli včas Eh, publikované, eh, publikovaná hodnocení, abychom mohli monitoring provádět odpovědně. Co se týče zjištění zprávy, není pochyb o tom, že eh, dostupné a spolehlivé poštovní služby jsou nezbytné pro jednotný trh a pro evropské občany a proto je středobodem zájmu také našeho výboru a také hlavního výboru, výboru pro dopravu návrh mého stanoviska potrhuje zásadní úlohu poštovních služeb a potřeby e, zaručit e, jejich e, dlouhodobou udržitelnost. Takže to vlastně je východiskem pro všechno. Co se týče hlediska našeho výboru, možnost výběru spotřebitelů je zcela klíčová a máme tady v tomto směru kampaň Keep Me Ousted EU a, a ta kampaň není proti pokroku, jehož chceme dosáhnout na digitálním jednotném trhu. Chceme jenom poukázat na význam možnosti volby pro spotřebitele, kteří by měli mít možnost výběru a včasných informací nejrůznějšího druhu a, a také je potřeba jim poskytnout nezbytnou ochranu. Návrh zprávy se díká potenciálních e, výhod nových mechanismů alternativního řešení sporů a řešení sporů online, e, což náš výbor podporuje e, také přeshraniční transakce podniků a občanů. To je přetrvávající problém i v té oblasti vlastně poštovní a balíkové služby a e, já si uvědomuji, že e, máme přetrvávající problémy v některých členských státech, ale my e, potřebujeme nějaké, nějakou možnost řešení, která bude flexibilní, tak aby členské státy a i všechny ekonomiky a, malé střední podniky to mohly podpořit. A chceme také podpořit zvažování dalších mechanismů tam, kde jde o ochranu Eh, práv spotřebitelů v této oblasti. A to změní musí být eh, naformulováno velice citlivě, protože vím, že ty eh, kolektivní žaloby a podobné, podobné nástroje jsou někdy velice citlivé, ale tam, kde alternativní řešení sporu nezafungovalo a jsou některé problémy v některých oblastech ve zvláštních, v některých členských státech, je, to je potřeba řešit. Já si uvědomuji, že eh, v našem výboru eh, někdy mluvíme o některých specifických problémech, jako třeba eh, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a i v této oblasti je potřeba se tomu věnovat. Víme, že udržitelnost pracovních míst a efektivní pracovní síla jsou nezbytné pro efektivní vnitřní trh a v zájmu politické jasnosti tento návrh vítá potvrzení v tom pracovním eh, dokumentu, že směrnice nevyžaduje žádnou zvláštní vlastnickou strukturu organizací, které poskytují eh, poštovní služby. Je to, je to tedy veřejná služba, univerzální služba a to je také dobré. A eh, komise zjistila, že většina poskytovatelů univerzálních služeb jsou většinou veřejně vlastněny nebo alespoň části. A co se týče boje proti diskriminaci, je nezbytné zmínit, a je to také ve stanovisku, eh, důležitý rozsudek eh, eh, Evropského soudního dvora z loňského roku, který umožňuje v některých případech nebo pomáhá zajistit investice a inovace, bojuje proti tomu, aby byly ohroženy. To, to formulování v návrhu stanoviska této otázky je poměrně neutrální. V pozměňovacích návrzích se k tomu můžeme vyjádřit rozhodněji, eh, trošku asertivněji, abychom eh, poskytli prostor pro inovace v tomto odvětví. A pak je ještě řada dalších otázek, které bych tam bývala ráda zapracovala, takže doufám, že kolegové eh, budou vlastně tvůrčí a budou se tomu věnovat třeba přístup i v zeměpisně vzdálených oblastech, poštovním službám. To je eh, zcela nezbytné a měli bychom zajistit také přístup pro eh, lidi se zdravotním postižením, co se týče poštovních a balíkových služeb. Už jsme vedli velice zajímavou neformální diskusi s, různým, eh, s některými frakcemi a jsem ráda, že první První eh, setkání stínových zpravodajů se bude eh, konat již zítra, takže se těším na naši debatu a těším se na to, že se dopracujeme finálního stanoviska v našem výboru. E Děkuji, Rosa za EPP tady není. Máme tady za ní jako jiného Edward Česák za, eh, za EKR. E Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Děkuji paní zpravodajce a i stínovým zpravodajům. Podle našeho názoru tento návrh není znepokojující, máme ale několik problémů eh, a ty si vyžádají naši pozornost. Zajištění základních poštovních služeb pro veřejnost, to znamená veřejnou službu je povinností státu. A my teď vlastně eh, sledujeme trend omezovat poštovní služby vzhledem k technologickému rozvoji, a vzhledem k vývoji elektronických systémů, které přirozeně snižují poptávku po konvenčních tradičních poštovních službách. Vzhledem k tomuto jevu bychom měli iniciovat debatu, která se eh, týká rozsahu eh, poštovních služeb, eh, co se týče směrnice 97 67. Uvědomujeme si také, že mnohé země očekávají snížení minimální frekvence doručování a také jsme si vědomi rozsudku Evropského soudního dvora v kauze bípost Ten významně vlastně navoz, významným způsobem navozuje, navozuje určitý řád nebo pořádek do poštovních služeb. Ale pro mnohé země to není problém. Ku příkladu v Polsku vnitrostátní eh, právo platí jednotně pro všechny poskytovatele služeb. Třeba co se týče poplatku. Takže není rozdíl mezi eh, vlastně odesilatelem a nějakým prostředníkem. A také zlepšení přístupu k balíkové službě, zvláště pro zákazníky eh, ve vzdálených a velmi vzdálených oblastech je důležitý, zvlášť, zvláště vzhledem ke snižování poptávky po konvenčních eh, poštovních službách. To je potřeba postavit jaksi prostě do schody eh, s potřebou financovat tyto služby. Když se posléze tedy pro provozovatele ta služba stane neodůvodnitelným finančním břemenem. A závěrem chci zdůraznit, jak eh, důležitý, eh, důležitý je systém řešení sporů. Mnohé země jej již mají a daří se tímto spory řešit. Je to vhodná alternativa pro eh, k soudnímu řešení sporu. Takže v Polsku a v dalších zemích se pracuje na provádění směrnice o alternativním řešení sporů a na novelizaci nařízení 2006 lomeno 2004 i na směrnice 2009, to znamená směrnice o alternativním řešení sporů eh, v spotřebitelských kauzách. Znamená to, že potřebujeme tady toto přizpůsobit i na poštovní služby v členských státech. Co se týče odstavce 6, tady jsem eh, znepokojen, eh, protože současné změní jde nad rámec kompetencí našeho výboru a bezpečnost při práci by se měla spíše ponechat na starosti výboru pro zaměstnanost. A také se domnívám, že změny ve způsobu komunikace ve společnosti vyvolávají také změny v legislativě, protože to také změní vztah mezi státem a občanem. Měli bychom tedy tuto otázku podrobně analyzovat. Co do cen? a i co do debaty budoucí situace. Děkuji. So I'm told that... Tak bylo mi řečeno, že eh, Alde zastupuje Morton Lockhart, ale Dita promluví jeho jménem. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, mluvím jménem nového kolegy Mortona Lokarda, který nahrazuje paní Torneas. Jak víte, stala se ministr ministrní eh, pro výzkum a vysokoškolské vzdělání v Dánsku. Morton no, bohužel se dnes nemohl dostavit, ale velice se těší na to, že se vrátí do tohoto výboru a zhostí se svých povinností. Pokud jde o tedy zprávu o používání směrnice o poštovních službách, požádal mě, abych tady nadnesla několik bodů. Obecně podporuje mnoho bodů, které navrhovatelka uvedla ve snaze zlepšit jednotný trh offline i online. Je velice důležité, aby poštovní služby a doručování balíků fungovaly co možná nejlépe. Stále tady je ještě prostor ke zlepšení. Potřebujeme zajistit, že spotřebitelé ve všech evropských regionech eh, budou dostávat balíky a poštu v rozumném čase, aniž bychom Eh, omezovali flexibilitu podniků, je třeba, aby podniky se mohly přizpůsobit novým výzvám. Konečně bych chtěl jasně prohlásit, že stanovisko by se mělo zaměřovat čistě na vnitřní trh a proto bychom neměli rozšiřovat eh, působnost této zprávy a zahrnovat sem i otázky týkající se například zaměstnanosti. E, těší se na další diskuse o tomto tématu a na spolupráci e, s tímto výborem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chce ještě někdo další vystoupit? Pan Van Nisleroy, výborně. A ještě Pascal? Prosím. Děkuji Vicky, ale já jsem mohl mluvit až eh, po vás, ne? Dobře, tak budu hrát svoje poslání stínového zpravodaje. Nejdříve bych chtěl poblahopřát eh, zpravodajce za tento návrh stanoviska, který celkově odpovídá našemu očekávání. Máme stejná znepokojení, to znamená z hlediska udržení eh, univerzální služby pošty, zvláště u některých produktů. A samozřejmě jsme znepokojeni z hlediska zaměstnanosti a těch venkovských oblastí nebo vzdálených oblastí, o kterých jste hovořila jako o periferních oblastech, kde by ta poštovní služba měla být udržená, musí zajistit sociální kohezi. Jistě není překvapením, že budeme zdůrazňovat některé body. Jednak je to Otázka zrušení monopolu, která se týká jedné části univerzální veřejné služby. Tam možná bude nutné ponechat monopol, i když osobně ty eh, monopolní otázky mě vždycky tak trochu jaksi eh, rozruší, ale nicméně tady nám jde o určitou vyváženost, která ostatně eh, platí také pro financování a kompenzace u služby, která bude deficitní nezbytně. To víme u této dy. V této oblasti se pokusíme tak trochu podpořit vaše stanovisko. A co dalšího říci? Jsou to hlavně kvalitativní otázky z hlediska zaměstnanosti, to bychom měli obhajovat. Dále ten trh sám o sobě neexistuje. Tady je určité poslání, které spočívá v tom, že chceme poskytnout služby, které by měly mít co nejlepší kvalitu. Takže tady by neměla platit ideologie trhu pro trh. Takže celkem chceme poblahopřát a poděkovat zpravodajce za tu vykonanou práci. Děkuji. OK. Lambert. Děkuji. Lambert van Nisleroy. Děkuji mnohokrát. Jenom pár komentářů. Samozřejmě v minulosti jsme mluvili o liberalizačních cílech a když se podíváte na reálný stav, tak je to pořád taková směsice veřejných statků, veřejných služeb a otevřeného trhu. Ale například v tomto parlamentu jsme diskutovali o roamingu a viděli jste, že technologie se velice změnila a přesto vlastně eh, tam ty operátoři měli procentní zisky za propojení mobilních telefonů a parlament na to určitým způsobem poukázal a začali jsme diskutovat o tom, co je rozumné, co je přiměřené. Desetiprocentní zisk, no to je přiměřené, ale pokud já mám balíček v Nizozemsku a posílám ho do Nizozemska, tak to stojí třeba 10 eur bydlím eh, v hraniční oblasti, pokud to chci eh, do Německa, do zahranice, tak to najednou stojí 30 eur. Jsou tady určité eh, dohody mezi velkými podniky. Oni si prostě započítávají absurdní zisky. To je prostě třeba 30-40 a takových příkladů najdeme v Evropě hodně. A je tedy třeba se tím zabývat. Je Evropská komise eh, schopna nám poskytnout tyto informace, protože v této věci můžeme dělat hodně. A možná bychom mohli využít tohoto dokumentu a uvést to tam, že očekáváme, aby Evropská komise nám poskytla takovéto informace. A druhá věc, Dnes jsme hovořili o startupech, hovořili jsme o vnitřním trhu. A vidíte, jak eh, aktivní mohou být eh, mladé podniky. My jsme v Nizozemsku třeba měli startup, který schromáždil několik milionů eur a propojil ty, kteří mají jenom málo eh, vlastně dodávek a umožnil jim, aby se vlastně propojili, je to takové cloudové propojení a jsou tady i možnosti nového podnikání v této oblasti. V mnoha zemích už se to děje a možná je to právě ta cesta, kterou bychom se měli vydat a vytvářet takto rovné podmínky. Takže já v tomto smyslu předložím několik pozměňovacích návrhů. Děkuji. A Lucy Anderson uzavře. Děkuji kolegové za tyto velice zajímavé a důležité názory. Těším se na vaše pozměňovací návrhy. Dovolte, abych stručně zareagovala, co se týče eh, poznámek kolegy z EKR. Absolutně souhlasíme s tím, co bylo řečeno o problémech plnění těch eh, předmětných povinností. A já jsem ku příkladu uvažovala o tom, jestli bychom tam něco tvůrčího mohli uvést o potřebě podpory, třeba ku příkladu ze strany strukturálních fondů, zabývat se logistikou nějak tak, že tam, kde existuje nějaká konkrétní sociální potřeba nebo konkrétní problém v nějaké vzdálené oblasti, a já jsem nad tím eh, uvažovala už od samého počátku, a také to, co zde padlo ohledně působnosti, Eh, chápu, o co vám běží, ale jestli by bylo možné v rámci kompromisních návrhů přijít s nějakým změním, které by bylo uspokojivé pro všechny a zároveň, aby jasně vyplynulo, že ten rozsah bude zachován, protože myslím, že máme důkazy o tom, že tam, kde si provozovatelé té oblasti vedou zvláště špatně, že vlastně dochází k rozvoji nových trhů, že není, nejsou rovné podmínky a nedochází eh, k spravedlivé hospodářské soutěži. Takže myslím, že potřebujeme skutečně najít změní, které uspokojí pro všechny a pak by to bylo v pořádku. A co se týče eh, těch členských států, kde, kde ta situace je horší. To jsem řekla hned na samém počátku. Tam, kde bychom mohli něco tvůrčího doplnit, než abychom předepisovali, že se něco bude dělat konkrétně nějaký předpis kvůli tomu, že národní provozovatel nefunguje dobře, tak by to bylo dobré. A také vítám to, co zde bylo řečeno, eh, co se týče cen, elektronického obchodu a prostoru pro zlepšení v některých oblastech. A děkuji také Paskalovi za to, že souhlasí eh, s tím mým původním návrhem nebo většinou toho návrhu. Lamberte, to bylo zajím, zajímavé, co jste řekl o e, vlastně nadměrných ziscích a že si musíme uvědomit, jak to funguje a jaký vliv to má na startupy, jak pozitivní i negativní. Takže se velice těším na vaše pozměňovací návrhy. A Rosie, vy jste zde e, předtím nebyla, ale a myslím, že vy také o tom hovoříte, o těch eh, balících, eh, co se týče pracovní skupiny pro digitální eh, jednotný trh. To bude velice pozitivní a dobré by bylo také zorganizovat nějakou akci v květnu, která by se zabývala celým tím odvětvím. Měli bychom tam vlastně příležitost spolupracovat napříč výbory i s kolegy z výboru pro zaměstnanost a pro dopravu. To by jistě téma pomohlo zkvalitně, zkvalitnit. Děkuji, Lucy. Eh, Roza, Rozo, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Dobře, děkuji, děkuji Lucy a dě, za ta slova. Já se omlouvám, že jsem tady nebyla, ale eh, probíhá eh, slyšení, kde jsem potřebovala položit několik otázek. Tam je velice citlivá situace, která se týká učitního dvora. Ale já jsem si přečetla Lusino, stanovisko, děkuji vám za něj. Také si myslím, že ta debata, kterou jsme právě zahájili nad tímto stanoviskem, je opravdu důležitá a v pracovní skupině budeme v té diskusi pokračovat. Doufám, že se Lucy aktivně také zúčastníte a možná by bylo dobré eh, opravdu eh, uspořádat vlastně větší, eh, větší setkání i mezi naším výborem a s Evropskou komisí, to by také bylo dobré, ale skutečně v éře eh, elektronického obchodování potřebujeme vlastně upravit eh, dodávku eh, balíků, týká se to mnoha spotřebitelů a podniků. Je také naléhavé zjistit, jestli cíle té směrnice, to znamená dokončit eh, jednotný trh v poštovních službách, skutečně již byl naplněn. Eh, na mě to ten dojem nedělá, protože když se podíváme na Evropu, máme 28 eh, jedno, jednotlivých trhů, které dělí hranice, takže jednotu zde nemáme. A je zcela zřejmé, i z toho dokumentu od eh, komise, že sice eh, existuje povinnost poskytovat tuto univerzální službu, ale ta je členskými státy naplňována zcela rozdílné, rozdílně. Vidíme, že každý členský stát vlastně vidí pouze tedy, eh, jak si nas, dohlédne pouze na své hranice. Takže co se týče poštovních operátorů, tam chybí ten širší obrázek na celý kontinent. A co se týče transpozice, komise poskytla členským státům dlouhou dobu na provedení této směrnice, na transpozici této směrnice, čekala eh, snad ještě dva roky po té povinné lhůtě a eh, řeší se eh, dvě kauzy pro porušení ze strany Evropské komise nebo Evropská komise řeší, ale když se podíváme detailněji na transpozici té směrnice v členských státech, je jasné, že velice často ta směrnice není provedena eh, správně. Kvalita té transpozice není eh, stoprocentní. Eh, jsou problémy s DPH, se strukturálním oddělováním regulačních funkcí od vlastně funkcí vlastnictví a kontroly. A co je nejdůležitější, Existuje stále mnoho překážek alternativním operátorům na trhu a ono se jich objevuje velmi mnoho na trhu a narážejí neustále na tyto překážky, což je ke škodě i spotřebitelů. Takže když eh, vyjdeme od přístupu k infrastruktuře až k konkrétním požadavkům na ochranu stávajících operátorů, tak je mnoho práce a komise přichází eh, s pracovním dokumentem, z něhož eh, vyplývá, že 11 členských států mají různé povolovací podmínky, které vlastně duplu, dublují, dublují požadavky jiných legislativ. Já jsem eh, nechci tolik moc věnovat té transpozici, ale vypracuji pozměňovací návrhy a pak je uvidíte. A poslední bod – jako výbor, který má na starosti digitální jednotný trh, zde náš výbor by se opravdu měl podívat na situaci z dlouhodobého hlediska. Především tady doručování balíků. Neefektivita tohoto trhu způsobuje to, že velké eh, podniky, které fungují online, se často stanou vlastně doručovateli balíků. Podívejte se třeba na eh, Amazon, který již eh, oznámil své plány v tomto směru před týdnem. Já v tom nevidím nezbytně hrozbu, ale bylo by asi dobré se zamyslet, jak by se dala zlepšit účinnost našeho stávajícího poštovního trhu. Eh, právní úprava eh, tohoto odvětví by měla celému odvětví umožnit fungovat snadněji, tak abychom také chránili zájmy spotřebitelů a i malých podniků. někdy ta situace opravdu není dobrá. Já se těším na naší spolupráci, budeme debatovat o těch tématech, podíváme se na pozměňovací návrhy. Budeme spolupracovat i s výborem pro dopravu a jsem si jista, že se nám podaří situaci na trhu zlepšit. Děkuji. Děkuji a já teď předám slovo komisi. Of course, good morning everybody. Dobré ráno všem. Nejprve to spoždění zprávy, které tady bylo dvakrát zmíněno, za to se omlouváme. Ano, hlavním důvodem bylo, že jsme chtěli řádně proskoumat efekty v době, kdy se trhy velice rychle mění. Dalším důvodem bylo to, že kdybychom to předložili včas, tak by to vlastně přišlo na konci mandátu komise i parlamentu předchozích a, a Myslíme si, že to bylo téma příliš důležité na to, abychom to takto udělali. Chtěli jsme počkat na tedy eh, ty nové instituce. Já samozřejmě plně souhlasím s paní Anderson, že to je velice důležité odvětví, jednak pro ekonomiku, jednak pro společnost. Hlavní věc, která byla několikrát zmíněna, je význam zachování udržitelnosti relevantnosti tohoto právního rámce povinnosti všeobecné služby. Jak říkala paní Rozatun, musíme se na to dívat v dlouhodobém eh, hledisku. Udržitelnost má mnoho rozměrů. Jedná se o to, aby subjekty mohly být nadále ziskové, aby mohly obsluhovat trh a aby třeba bylo možné eh, zajistit i přechod od dopisů k balíkům, je třeba vytvořit také nebo zajistit udržitelnost těchto významných zaměstnavatelů. Pokud nebudou vyhovovat potřebám, tak v dlouhodobě budou irrelevantní a nejenom kvůli Amazonu a dalším, ale i protože trh se třeba posune někam jinam. A samozřejmě i daňový poplatník by byl rád, kdyby náš rámec byl co možná nejudržitelnější. K té zaměstnanosti asi vám nemusím připomínat, že to je hodně v pravomoci členských států, je to uvedeno v bodu odůvodnění 16, je poukaz na příslušnou eh, je odkaz na to, že vlastně tato směrnice nějak nepoškozuje kompetence členských států, pokud jde o udělování povolení povolení může vyžadovat, aby subjekty dodržovaly pracovní podmínky, tak jak jsou stanovené v národních právních předpisech. Takže toto všechno samozřejmě uznáváme. Uznáváme, že to je v kompetenci členských států. Pokud je o alternativní řešení sporu, tak vítáme, že ta, ta příslušná směrnice posílila tuto otázku. E, ve směrnici se zmiňuje, že každý subjekt musí mít nějaký mechanismus na řešení stížností, a regulační orgány také vlastně toto zapracovaly eh, do svých eh, předpisů. Kromě toho ještě alternativní řešení sporu znamená, že je také povinné mít možnost i mimo soudního vyrovnání, což původně bylo ve směrnici doporučení, ale díky eh, ADR je to tedy povinné. Pokud jde o balíčky, o tom mluvil třeba pan Van Nistelrooy, říkáte, že tady jsou vysoké přeshraniční ceny, máme o tom nějaké informace? Ano, máme. V květnu spolu s iniciativou o geoblockingu chce komise předložit iniciativu týkající se právě balíčků. Bude to doplněno i obsáhlým Eh, hodnocením dopadu, takže doufám, že to uspokojí vaše potřeby po informování o situaci v tomto odvětví. Hodně to souvisí i s tím, co máte v bodě 7 vašeho stanoviska, kde mluvíte o zeměpisném pokrytí a dostupnosti doručování balíků, zvláště zranitelným spotřebitelům. To je hodně i zaměření naší iniciativy. Chceme zajistit, že přeshraniční balíčky jsou dostupné, a to nejen pro velké firmy, které mají vyjednávací sílu, ale i pro malé a střední podniky, pro občany, obvyklé spotřebitele, je to velice důležité, protože směrnice o poštovních službách byla hodně eh, se týkala toho, aby všichni měli přístup ke komunikacím a tady jdeme vlastně ještě dál a hovoříme o přístupu k elektronickému obchodu. To je důležité pro ty, kteří třeba žijí na periferii, vzdáleně od tradičního malou obchodu. Můžou to být lidé, kteří jsou staří, a nemohou jet 20 kilometrů do obchodního domu. Ti potřebují přístup k elektronickému obchodu a proto potřebujeme vysoce kvalitní a dostupné doručování balíčků těmto lidem. Je tedy velice důležité, a určitě se o tom diskutuje i na pracovní skupině, paní bude diskutovat o pracovní skupině paní Rozitun v Dubnu a v květnu tedy předložíme e, tu zmiňovanou iniciativu. V neposlední řadě e, ještě budeme tedy sledovat podrobně další vývoj, to je jasné. E, to už děláme i ve spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány. To je Evropská vlastně regulační skupina pro poštovní služby, kde zkoumáme e, vlastně relevantní právní předpisy a jejich uplatňování. Na této práci e, budeme pokračovat a jsme si samozřejmě vědomi významu této otázky, bereme to velmi vážně. Děkuji. Děkuji vám. Tak teď bych ještě řekla, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 22. března. Ano, Lucie, Lucie překivuje. A snad tedy dospějeme k dobrým kompromisům a Mělo by se potom eh, hlasovat 24. května. Takže tím končím dopolední diskusi. Děkuji zpravodajce, děkuji vám všem. Je už téměř půl jedné a prosím, dostavte se dnes odpoledne ve tři hodiny na naše slyšení o střelných zbraních. Děkuji vám za pozornost a dobrou chuť k obědu.